Dear colleagues. Kolegyně a kolegové. Rád bych eh, přivítal navrhovaného komisaře pro eh, klimatickou akci a energetiku, pana Miguela Ariase Kaněteho na tomto veřejném slyšení, které pořádá společně Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravy a Výbor pro eh, průmysl, výzkum a energetiku. Počkáte-li, eh, tak to všechno vysvětlím. Miguel Arias Cañete je v současné době eh, eh, poslancem Evropského parlamentu a byl také eh, poslanci v letech 95 až 97 a byl předsedou výboru pro rybolov v letech 97 až 99, pardon, v těchto letech a předsedou výboru pro regionální rozvoj v letech 97 až 99 byl eh, senátorem a mm, poslancem eh, ve Španělsku a také ministrem zemědělství od roku 2000 do roku 2004. A eh, také eh, byl ministrem zemědělství v letech 2011 až 2014. V této funkci zastupoval Španělsku v delegaci EU na vyjednávání v Dauha a na, ve Varšavě na vyjednávání o klimatických změnách. Jeho portfolio obsahuje eh, celou eh, řadu věcí, které jsou velice důležité pro naše výbory. Pokud je o výbor pro životní prostředí, kterým mám tu čest předsedat, už dlouho Eh, prosazujeme efektivní ambiciozní klimatickou politiku, snažíme se vytvořit eh, nízkouhlíkovou ekonomiku a trvale udržitelný zelený růst. Mezi našimi hlavními prioritami v oblasti eh, klimatických akcí je efektivní vedení EU v mezinárodních vyjednáváních o klimatu při přípravě na summit v Paříži v roce 2015. Potom je to potřeba eh, efektivního eh, rámce pro eh, klimatickou a energetickou politiku do roku 2030 a potom je to potřeba reformovat trh s uhlíkem v EU, tedy zejména ETS. Já bych připomněl všem kolegům, že v souladu s obecnými zásadami pro schvalování komisařů parlament provádí toto eh, slyšení na eh, základě eh, těchto komisařů, aby posoudil jejich obecné schopnosti, odhodlání pro evropskou věc a osobně závislost. Posuzujeme znalost, znalost portfolia a komunikační dovednosti. Před slyšením komisař odpověděl na přípravný dotazník. Písemné odpovědi jste dostali v angličtině v pátek 26. září. Všechny další jazykové verze byly eh, dány k dispozici dnes ráno. Ještě eh, než eh, vám připomenu, jak proběhne toto slyšení, rád bych dal slovo předsedovi výboru pro průmysl, výzkum a energii, panu Buskovi, aby pronesl úvodní poznámky. Děkuji, kolego Lavio. jsme spolupředsedy tohoto zasedání a já bych také mm, rád Eh, přivítal navrhovaného komisaře pana eh, Miguela Ariase Kaněteho. Eh, vy jste vlastně poslancem v parlamentu, takže jste tady doma a také Tady vítám všechny eh, kolegy z výboru pro eh, životní prostředí i pro průmysl. Eh, naše spolupráce je známá. Já jsem dokonce v prvním svém volebním období byl členem obou výborů celých pět let, takže to bylo velmi zajímavé. Musíme spolupracovat. Vítám vás tady všechny, jak tady sedíte a také e, vítám zástupce evropských společností, nestátních organizací, členských e, států a také e, diváky našeho veřejného slyšení na internetových stránkách Evropského parlamentu. Protože toto slyšení je veřejné a přenášíme jej živě po internetu. Několik slov úvodem. Náš eh, eh, výbor zodpovídá eh, za energetickou politiku a proto je velice důležitá, a to je velice důležitá součást portfolia pana komisaře. A potom tady máme zajímavá témata, jako je efektivní využívání energií, úspory energií a nové a obnovitelné formy energií. To jsou věci, které eh, velmi úzce souvisejí s klimatickými eh, otázkami, eh, za které se odpovídá také náš výbor. Další důležité věci, vnitřní trh s energetikou, zabezpečení zásobování energiemi, prosazování energetických sítí, rozvoj transevropských sítí a rozvoj zejména v oblasti energetiky nebo také energetická unie, za kterou e, zodpovídá právě také ITRE tedy výbor pro průmysl. Eh, proto eh, se velice těšíme na to, až nám pan komisař poví, jak, pan navrhovaný komisař poví, jak, tohle, eh, jak se k tomu všemu chce stavět. Závěrem bych uvedl, že energetická politika vychází z takzvaného energetického trouhelníku. Bezpečnost, dostupné ceny a trvalá udržitelnost, pokud je o životní prostředí, včetně eh, kroků v oblasti klimatu. Potřebujeme vyvážit tyto cíle. Tato rovnováha bude klíčovým úkolem pro eh, komisaře eh, pro klimatickou akci a energetiku. Nyní máme novou šanci nastolit harmonii mezi našimi cíly a mm, nástroji. A musím závěrem říci, že je to nesmírně důležité ehm, mm, ke zvýšení naší konkurenceschopnosti trvalé udržitelným způsobem a také eh, eh, odolnosti vůči energetickým krizím a eh, vzhledem k tomu, abychom také ukončili energetiku, co by politický nástroj, který se proti nám může používat v krizích. Takže máme před svou pět let, doufáme, spolupráce a doufáme, že, jsme velice rádi, že můžeme tuto mm, toto slyšení tedy vést. Pan Lavio, máte slovo. Máme tady uh, technickou poznámku. Já se uh, omlouvám, eh, paní spolupředsedové, ještě než přistoupíme k vlastnímu slyšení, Mám technickou eh, mm, poznámku za frakci eh, SAD. Za posledních 72 hodin eh, kandidát na komisaře dvakrát, pan Kaněte, dvakrát změnil svůj deklaraci finančních zájmů vůči Evropskému parlamentu. To vyvolává pochyby ohledně toho, jestli i výbor Jury mohl posoudit jeho vyhovění příslušným požadavkům. A já proto formálně žádám Pardon, toto není, eh, toto není eh, technická poznámka. Toto není technická poznámka. To je velice důležité, pane předsedo. Je, je to velice důležité. Já vás žádám oba dva, abyste se spojili s výborem, eh, tedy s předsedou výboru pro právní záležitosti a postali se o to, aby eh, situace, pokud je o povinnosti eh, kandidáta, byla vyjasněna. Samozřejmě můžeme eh, přistoupit k ehm, slyšení, ale ještě předtím, než vyhodnotíme pana komisaře, musíme hm, znát stanovisko právního výboru k tomu, že ta deklarace byla vytvořena za posledních 72 hodin dvakrát. To tedy žádám jménem SAD. Je zřejmé, eh, že to určitě ověříme eh, ještě před hodnocením. A teď, eh, jak bude probíhat toto slyšení? Řeknu to italsky. Pan navrhovaný komisář bude nejdříve vyzván, aby provedl úvodní ústní vystoupení při slyšeních, které eh, organizoval ITRE dříve, eh, jsme vždycky dali prostor 15 minut. U eh, slyšení výboru Envy jsme plánovali 10 minut, takže můžeme docela rádi dát 10 tedy. A pokud pan komisař bude potřebovat déle, tak samozřejmě může být flexibilní. Stejně tak, jako to bylo u jiných společných slyšení. Potom ještě pan komisař dostane pět minut k konečnému prohlášení na konci. A potom a, a, úvodu a, a budeme probíhat, provádět debatu na pingpongovém principu vždycky e, tři minuty. Minuta na otázku, dvě na odpověď bez návazných odpovědí, návazných otázek. Otázky jsou tematicky e, seskupené v prvních v prvním kole se budou moci vyjadřit eh, zástupci politických frakcí a poté eh, eh, půjdeme po pořadě, jako to děláme na plenárním zasedání. Všechny kolegy bych rád požádal o to, aby se drželi řečnické doby. Máme pět minut, pětisekundovou toleranci a potom přerušíme, odpojíme váš mikrofon. Můžeme také eh, uvést, že máme eh, tlumočení k dispozici eh, ve všech 23 jazycích a všichni mohou tedy hovořit svými vlastními jazyky, ale chci připomenout, že máme toto tlumočení v simultánním režimu a proto prosím nehovořte příliš rychle. A toto slyšení můžete také sledovat na slánkách parlamentu a můžete se na něj dívat i následně a stáhnout si ho ze stránek parlamentu. A nyní dávám slovo panu eh, komisaři. Děkuji vám mnohokrát, páni předsedové, vážené poslankyně, vážení poslanci. Je pro mne velikou ctí eh, být dnes před vámi všemi jako kandidát, který by měl tvořit eh, jednoho člena ze sboru kandidátů Evropské komise. 13 let jsem pra- také pracoval v tomto křesle Evropského parlamentu a patřili k nejlepším letům mého života. Vždy jsem se snažil hájit evropské zájmy a univerzální hodnoty, hodnoty demokracie, svobody, spravedlnosti a důstojnosti a lidské svobody. To jsou pilíře, které z Evropy udělali hodnotnou společnost. Vždycky eh, byla moje politická činnost vedena těmito zásadami. Vážení kolegové, z eh, minulém volebním období eh, jsem eh, vždycky hájil zásadu rovnosti, ale Tady jsem také řekl jednu větu, která vnesla určitý rozruch, ale rád bych tady řekl znovu a potvrdil, že rovnost mezi muži a ženami je bezpodmínečná, abychom měli uh, pros, aby prosper, více prosperující a spravedlivou společnost. Zatím bych rád prohlásil, že jsem vůbec nezměnil své prohlášení o finančních zájmech a veškeré mé aktivity, jak profesní, tak politické, jsou naprosto jasně odraženy v tomto, politi- v tomto prohlášení. Rád bych vás informoval o tom, že včera se změnily okolnosti. Nejprve jsem tedy ještě zakotvil, že jsem prodal své podíly v ropných společnostech a ani já, ani členové mé, členové mé rodiny již nemají žádné spojení s těmito společnosti. Za druhé, eh, byl jsem členem nadace FAES Ostoupil jsem z této funkce a kromě toho víte, že v roce 2008 až 2011 jsem působil jako eh, finanční expert v naší eh, straně lidové. Evropský parlament hájí zásadní evropské zájmy a proto bych eh, spolu s vámi rád vedl intenzivní dialog. Dialog, který by eh, umožnil vyměňovat jasné názory na návrhy, které budu předkládat. Vždycky budete-li to považovat za nutné, rád přijdu k vám abych si vás vyslechl, abyste si vyslechli i vy mě, abychom se navzájem pochopili. Také je nutno, abychom spolupracovali s jednotlivými národními parlamenty. A s těmito zásadami chci čelit té ohromné odpovědnosti, která mě čeká, budu-li potvrzen ve své pozici komisaři v tak důležitém portfoliu, jako je klima a energie. A když se skloubí obě tyto oblasti, jistě budou posíleny aktivity v nich musíme se snažit posílit konkurenceschopnost Evropy a vytváření pracovních příležitostí. Kromě toho musíme také přinášet hmatatelné výsledky v těchto oblastech. Já jsem působil jako ministr životního prostředí a e, vždycky jsem podporoval e, všechny aktivity, které měly za cíl bojovat proti klimatickým změnám. Pracoval jsem e, s komisařem, kterému chci poděkovat za jednu práci a snažil jsem se přispívat k plnění žádostivých cílů. Co se týče propojení portfolia energetických politik a boji proti klimatickým změnám, to je nesmírně důležité a to si také přece vzal předseda komise pan Juncker. Je třeba, abychom bojovali za trvale udržitelnou energetickou politiku a proto se domnívám, že toto portfilo by mělo zaručit větší koherentnost a nezbytné synergie, abychom měli efektivní výstupy. Vážené poslankyně, vážení poslanci, návrh pro rámec 2030 pro energetiku je vynikajícím příkladem základem tohoto integrovaného přístupu. Máme celou řadu výzev. Musíme pokračovat rozhodným způsobem abychom se snažili snižovat emise CO2 a snižovat skleníkové emise. Musíme vytvářet takový energetický systém, který umožní dostupné ceny energie pro všechny. Musíme se snažit snižovat závislost na dovozech energie a musíme vytvářet nové příležitosti pro hospodářský růst a vytváření pracovních příležitostí. Tohoto nemůžeme dosáhnout, eh, když se do toho nepustíme s velikým úsilím a nebude-li mít eh, efektivní a účinný rámec. Vážené dámy a pánové, mandát můj by měl splnit následní aspekty. Za prvé, pustit se skutečně do boje proti oteplování a prvním významným krokem bude v roce 2015 konference v Paříži. Proto bych rád využil této příležitosti, že k, nám, k vám hovořím, a abych prohlásil, že, toto se, e, že bychom měli dát nové podněty i pro setkání příslušných ministrů rady e, v říjnu tohoto roku. Musíme se stát v Evropě a ve celém světě vlastně vedoucími eh, v využívání obnovitelných energií. Eh, já bych rád, aby slovo obnovitelné zdroje vždy asociovalo Evropu je třeba maximálně využívat těchto možností. Z Evropy musíme prostřednictvím závazků, které máme všichni, udělat místo, kde se bude efektivně využívat energie. Pan předseda Juncker nám dal za cíl o 30 snížit spotřebu energie do roku 2030 a proto je třeba hledat co největší konsensus pro uskutečnění tohoto cíle je třeba, abychom energetickou politiku spojili s bojem proti klimatickými změnami. Dámy a pánové, rostoucí nestabilita, která se objevuje za hranicemi Evropské unie, sebou nese samozřejmě velice velké důsledky. A proto jednou z největších úloh bude, abych zabezpečil eh, dodávky plynu pro tento rok. Pan komisař Ettinger předložil návrh, abychom měli dohodu s Ruskem a s Ukrajinou, abychom zamezili nějakým krizím eh, na podzim tohoto roku. Doufejme, že převáží rozum v těchto jednáních a doufám, že tyto dohody budou dosaženy a vždycky budu pracovat pro to, aby se to skutečně také mohlo realizovat. Dámy a pánové, Energetická bezpečnost musí být politickou prioritou a proto jako komisař pro energii a, politické, a botírání politických změn budu spolupracovat s místopředsedkyní pro energetické záležitosti, abychom měli politicky synergické a abychom mohli také ctižádostivě bojovat proti klimatickým změnám. Je třeba snížit energetickou spotřebu. Musíme efektivněji používat energii i v oblasti dopravy. Je třeba dosáhnout opravdového jednotného vnitřního trhu v oblasti energetiky, aby skutečně měla volný oběh a proto musíme vytvořit mezi spojení síť integrovanou mezi všemi členskými státy, abychom také všichni měli stejná regulativní opatření a měli zharmonizovaná rozhodnutí. Musíme snížit energetickou závislost Evropy tím, že budeme hledat nové zdroje energie, musíme spojit naše vyjednávací síly a musíme využívat veškeré proudy a zdroje naší energie. To bude centrálním bodem energetické politiky pro zabezpečení dodávek je třeba také investovat do výzkumu a vývoje nových technologií. Je třeba usilovat o snižování nákladů a rozvíjení nízkouhlíkových efektivních technologií. Musíme také navýšit naši vlastní energetickou výboru a musíme zlepšit koordinaci jednotlivých vnitrostátních energetických politik, abychom mluvili jedním hlasem s třetími státy. Evropa potřebuje nové společné řízení energetických otázek a musí se to objevit opravdová kultura spolupráce. Vážené dámy, vážení plánové, chci plnit rámec 2030 a používat veškeré nástroje, které máme k dispozici. A dovolte, abych v té této souvislosti řekl, že budu také pracovat na vyvíjení nízkouhlíkové ekonomiky a využívat zachycování a ukládání CO2, abychom zabezpečili splnění nových klimatických cílů po roce 2020 trvale udržitelným způsobem. A proto prostřednictvím politického dialogu s vámi předložím legislativní návrh pro obchodování s emisními povolenkami čili systém ETS. Tak sloučíme nástroje ve všech eh, oblastech. Co se týče oblasti dopravy, tady bude nutno, abychom dosáhli také odpovídající rovnováhy, abychom navodili nízkouhlíkovou ekonomiku. Dámy a pánové, priority, které jsem tady jmenoval, jsou významné zároveň také v boji proti nezaměstnanosti i nezaměstnanosti mládeže. Předseda Juncker předložil deset hlavních směrů a navrhl uvolnění 300 milionů eur, které by měly být vloženy do této oblasti. A tady musí hrát významnou roli energetická oblast. Dámy a pánové, myslím si, že Energie i boj proti klimatickým změnám jsou dvě strany jedné mince. Musíme být důstojnými obyvateli této planety. Nemůžeme tady mít žádný podnik, který by si neuvědomoval, že i jeho působení má ekologický dopad. Každý jednotlivý je odpovědný a já se těším na to, že bych společně s vámi se do toho to pustil a počítám s vaší podporou. Děkuji vám, pane komisaři, a e, zahájíme hned kolo otázek podle systému ping-pong. První má slovo Peter Líze. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, vážený pane dezignovaný komisaři, děkuji za vaše e, výrazné e, prohlášení. Vaše prohlášení o zájmu je správné a mé kolegyni Katarine van Bremt mohu také říci, že mám e-mail, mohu vám ho ukázat od generálního tajemníka Klause Welle, eh, kde přiznává jeho tajemník, že došlo k určitému pochybení ve zprávě parlamentu a proto to bylo předloženo třikrát. Je, byl tam pouze jeden drobný problém, ten je eh, vyřešen a souvisí to s finančním prohlášením, co by komisaře eh, On eh, pouze byl tak laskav a eh, skutečně neovinil parlamentní eh, útvary, pan designovaný komisař. Takže vše je v pořádku. Hovořme nyní o klimatických změnách. Pane designovaný komisař, vy jste byl velmi angažován v oblasti klimatických změn a boje proti ním, ale někteří lidé i zde v parlamentu se domnívají, že ten problém je přehnaný a že neexistují klimatické změny způsobené člověkem. Jak zareagujete na takovéto hlasy? práci. Děkuji vám za tuto otázku. Já mám za to, že od roku 1988, kdy vznikl eh, eh, mezivládní eh, panel boje proti klimatickým změnám, byla odvedena skvělá práce. Proběhlo několik, myslím, pět hodnocení a čím dál tím více je jasnější, že ke klimatickým změnám dochází a je to důsledek lidské činnosti. Víc než 2000 vědců pracuje v rámci OSN, a sice průběžně, neustále, a Evropská unie rovněž financovala celou řadu výzkumných projektů v této oblasti ve všech eh, rámcových programech. A nyní v rámci Horizontu 2020 podporujeme eh, výzkum v této oblasti. Takže eh, důkazy jsou na bílé dní každé, každou dekádu se otepluje. Máme záznamy od roku 1950. Oceány se oteplují. Eh, led eh, eh, se topí, roztává. Vidíme to každý den v televizi, takže nemůžeme otálet se naší akcí. Musíme především uznat zprávy vědců a poté je musíme přetavit do politických eh, vodítek na politické úrovni. Musíme toto vědecké ohodnocení nebo hodnocení eh, použít, abychom eh, mohli přijít s odpovídajícími opatřeními. Ale samozřejmě musíme vést i komunikaci s veřejností, protože ty hlasy proti klimatickým změnám, tedy které je popírají, jsou velmi halasné. A my na druhé straně jsme někdy eh, příliš ehm, ostýchaví, ehm, nedost důrazní, takže eh, musíme zdůrazňovat, že klimatické změny jsou důsledkem lidské činnosti, ale samozřejmě i různých jiných eh, vlivů chemických a tak dále, které souvisejí s rozvojem moderní společnosti. Děkuji a nyní má slovo paní kolegyně van Bremt. Děkuji. Eh, velmi stručně, pane Lize, my eh, vyčkáme hodnocení mm, výboru Jury v té mm, původně zmíněné věci. Eh, jedná se tedy o prohlášení ke střetu zájmu, protože myslím, že na tom záleží evropské veřejnosti. Mám několik konkrétních otázek. Před nedávnem jste ohlásil, že se vzdáte podílu v španělském podniku Petro Lifera a Petrologis Canaris. Mám několik konkrétních otázek. Prosím, odpověď ano či ne. Můžete potvrdit, že váš syn před několika dny nebo do, ještě před několika dny byl členem představenstva v obou podnicích a že váš bratr vás eh, nahradil jako předseda v obou eh, podnicích a eh, že obě, oba podniky byly založeny vámi a jeden z nich je nyní v rukou vaší švagrové nebo vaší, eh, částečně vaší manželky. Jak potom chcete dostat svému slibu, když jste eh, eh, řekl, že nikdy nebudu zastávat portfolio, kde mám sám anebo mi příbuzní určité zájmy. Děkuji vám za otázku. Já to vše vyjasním. Jakmile jsem se dozvěděl, že budu dozignovaný jako komisař pro toto portfolio, tak jsem nařídil prodej akcí ve společnosti a můj syn rezignoval eh, z eh, představenstva. Ani eh, moje manželka, ani my synové nemají akcie, ani pozice v těchto podnicích, ani v těchto, ani v žádné jiné společnosti s tím spojené. A od prvopočátku prohlašuji, že nemám střed zájmu. A proč? protože se jedná o dva podniky, dva malé podniky podle evropských, evropských standardů a působí v oblasti logistiky. Pouze skladují eh, pohonné hmoty, ani nevrtají, ani neprodávají, nedistribují eh, pohonné hmoty, ani neprovádějí eh, inspekce. Jsou to dva malé podniky. Proto prohlašuji, že nedochází ke střetu zájmu. Ale abych vše objasnil, jsem šel ještě dále a prodal jsem eh, své akcie a můj syn rezignoval z představenstva. Takže ani já, ani moje manželka, ani my synové eh, nemají již pozice v eh, těchto podnicích. A je tedy jasné, že moje rodina nemá tedy žádné osobní zájmy v této oblasti. E Děkuji a nyní má slovo paní kolegyně Görling. Děkuji, pane předsedo. Pane Kaněto, vzhledem k tomu, eh, že eh, cíl snížit domácí emise o 40 do roku 2030 znamená, že se dostaneme jenom eh, na eh, spodek eh, těch cílů o snížení o 80 až 90 do roku 2050 a vzhledem k cílům našich partnerů v mm, OSN před pařížským summitem. Navštíví, tedy zamyslíte se znovu nad těmito cíly po pařížském summitu, um, včetně uh, ve smyslu, že by se mohly zvýšit a nakoupit se například za ně mezinárodní uh, kredity? Za prvé, ten návrh, uh, který je v balíčku pro 2030, si myslím, že je vyvážený. 40% snížení emisí, 20%, 27% obnovitelných energií a 30% snížení využívání energií. To říkal pan Juncker, že je naprosté minimum a chce, aby to byl eh, závazek. Je to velice jasný a vyvážený balíček. A bude se to vyžadovat další snahy ze všech sektorů, od všech Evropanů. Pokud eh, v případě, že eh, na mezinárodním vyjednávání v Paříži přijdeme a všechny posledné ekonomiky, všichni ti eh, velcí emitenti by byli schopni se dohodnout na ještě ambicioznějších cílích. Potom nebudu uh, proti ambicioznějším cílům. Samozřejmě, komise uh, nebude překážkou k ambicioznějším uh, cílům klimatické politiky, ale kdyby tomu tak bylo, Musíme také eh, přihlednout k situaci aktuální a v tomto případě eh, se budeme muset zamýšlet nad tím, jak eh, dosáhnout těch 40% například mezinárodními kredity. Protože ETCS možná bude příliš drahý pro průmysl. A musíme se zamýšlet nad konkurenceschopností průmyslu. A musíme se zamýšlet nad tím, co bude na trhu za kredity. protože v minulosti pravděpodobně eh, ta situace nebyla příliš jasná. Byl tady mechanismus CDM, mechanismus eh, čistého rozvoje a takové ty typy projektů. Takže eh, získám-li posy podporu tohoto výboru, budu se zamýšlet nad prověřováním těch zahraničních kreditů, které bychom chtěli použít pro eh, řešení eh, dosažení našich klimatických cílů. Děkuji a eh, kolega Gerbrandy. Děkuji, pane předsedo. Pane Kaněte, cítím zde. To portfolio pro klima a energetiku možná bude nejdůležitější v celém kolegiu. Já jsem nebyl proto, aby se to spojilo do jednoho, ale eh, pokud si eh, člověk myslí, že klimatické změny jsou nejnaležhavější eh, problém, kterému lidstvo čelí, tak je možné to skombinovat s energetikou. Dokonce by to mohla být příležitost k značnému pokroku, pokud se toho chybí ten správný člověk. Otázkou dnešní je, jestli jste, pane Kaně to tím správným člověkem právě vy jelikož hluboké zájmy jsou tím největším, tom největší překážkou pro naplňování ambicioznější cílu. A vy s vaší nedávnou minulostí v rovném průmyslu se nezdáte tím správným člověkem a je jediný způsob, jak byste mě mohl přesvědčit. A sice, že ukážete, jak vážně míníte boji s klimatickými změnami. Prosím, snažte se mě přesvědčit o tom, jak si osobně myslíte, že tyhle věci jsou naléhavé. Já se pokusím vás přesvědčit. Když jsem eh, neměl eh, být ještě eh, komisařem pro klimat a byl jsem ministrem pro životní prostředí ve Španělsku, tehdy jsem měl podíly v těch malých firmách a spolupracoval jsem s komisařkou Hedegorovou. Psal jsem dopisy komisařům. Žádal jsem eh, o velice ambiciozní eh, klimatické cíle. Španělsko bylo eh, členem skupinu, skupiny pro zelený růst. Nepodporoval jsem ropu, ale efektivitu ambiciozní klimatické změny. Takže v minulosti, pane Gerbrandy, ještě když jsem nevěděl, že nastane tohle slyšení, už jsem bojoval za klimatické změny. Protože myslím si, že je to jedna z nejdůležitějších věcí, kterou před sebou svět má. Pracujeme pod zastřešením OSN, musíme dosáhnout velmi ambiciozních cílů, prakticky všichni jednomyslně. Je to velmi obtížný úkol, ale mám proto odhodlání. Politici by neměli eh, vždycky myslet krátkodobě, měli by eh, myslet dlouhodobě. Klimatické změny jsou dlouhodobá politika, ale mm, politika, která bude mít trvalé eh, důsledky. V minulosti já jsem nikdy nebyl spojován s ropným průmyslem, nikdy nic jsem nedělal. Já jsem 2% eh, ve firmě, která skladuje eh, palivo. Ale potom jsem tlačil na zelený růst, na obnovitelné zdroje a efektivní využívání zdrojů. To jsem dělal v minulosti a budu to dělat i nadále do budoucna. Děkuji. Děkuji a nyní eh, má slovo kolegyně Rodríguez Rubio. Krásné odpoledne, pane předsedo. Pane Gária Skaněto, eh, to je skutečně podivné, že znovu na tomto slyšení se musím odkazovat na vaši rodinu. abych to byla neudělala, eh, kdyby nebylo nezbytné objasnit, že skutečně nemáte žádné finanční zájmy ve své životní dráze. Právě jste řekl, že jste prodal své akcie, které souvisely v ropných společnostech a jistě v těchto dnech se také zveřejnilo, eh, co vlastní vaši bratranci těchto společnostech. A není-li tomu tak, tak bych rád, abyste to objasnil. Když hovoříme o blízkých oblastech, Ráda bych s vámi hovořila o jednom příteli, který studoval topografii, potom se dostal do oblasti stavebnictví, studoval jinou věc, protože nenašel práci, eh, zaobývala se solární energií a když Španělsko škrtlo pomoci pro podporu obnovitelných energií a eh, začalo eh, podporovat eh, fosil, znovu fosilní energii. Promiňte, paní kolegyně, vyčerpala jste čas, prosím. Děkuji vám, eh, paní poslankyně, za vaši otázku. Za prvé, já jsem eh, nikdy eh, neza, nepopíral mé akce ve středu. Mi předseda Juncker řekl, že, mi, že mě navrhne jako komisaře, který bude mít eh, portfolio energii a klimatické změny a v, okam, a v tom okamžiku jsem rozhodl, že tyto akcie prodám, aby tady byla naprosto transparent, naprostá transparentnost, aby tady nebyl ani stín pochyb. Za druhé, dnes jsem tady na slyšení kde vy máte ohodnotit, zda já budu důstojným zástupcem na funkci komisaře. Komisaři jsou naprosto nezávislí na politikách, které se dělají v jejich vlastních státech. My tady nemáme žádný imperativní mandát jednotlivých členských států, nýbrž my podléháme evropského mandátu. Ve Španělsku se dělá politika, která může být milná nebo ne, ale to by nemělo být mou úlohou. Já bych se měl snažit o eh, vyrovnávání eh, er, evropské úrovni. Eh, měl měl bych eh, se snažit o modifikování transportních sítí, abychom tady měli obnovitelné zdroje. To je to, co chci dělat. A Možná bych vám mohl říct zajímavé číslo. Procento obnovitelných zdrojů ve Španělsku v současné době je 16,1%, nebo byl v roce 2013. A cíl byl 20% v roce 2020. A Tudíž Španělsko je jednou ze zemí, která v současné době je na dobré cestě, aby splnila tyto cíle. Ale znovu bych rád zopakoval, já bych měl odpovídat za evropské politiky a abych mohl hledat nejlepší evropské politici, budu muset vytvořit takový evropský systém, kde budou vyměňovány informace, aby tady nedocházelo k také ke zkreslování hospodářské eh, soutěže a k deformaci na jednotlivých trzích. Grazie. Děkuji. Nyní má slovo kolega Eichaut. Děkuji, pane předsedo. Pane Kaněto, Zaprvé mohl byste eh, co nejjasněji eh, říci, jak váš švagr je napojený na všechny tyto společnosti? Protože to považuji také za rodinu a doufám, že vy také. Za druhé, za druhé, pokaždé to trvá poněkud dlouho, než, než odhalíte věci. Například, když Jeden z těchto podniků obdržel veřejný fond, veřejné finanční prostředky, tak vy jste byl předsedou té společnosti a bylo to odhaleno až v roce 2014 a tenkrát jste řekl, že jste o této zakázce nevěděl. Jak to, že jste nevěděl, když jste byl předsedou? A to tež platí pro prodej akcí. Jeden eh, z eh, jiných komisařů dnes prohlásil, že prodal své akcie, jakmile se dozvěděl, že eh, bude dezignovaný a ještě ani nevěděl, pro jaký rezort. Jak to, že vám to trvalo tak dlouho? Až když jste se dozvěděl, že budete dezignovaný pro toto portfolio. Já jsem nebyl jmenován eh, a tudíž jsem neměl eh, zájem eh, na prodej. Není to žádná ilegální aktivita ani ve Španělsku, ani v Evropě. Ale jakmile jsem se dozvěděl, že se stanu komisařem, tak jsem se rozhodl akcie prodat, podíly prodat. A přitom ale nešlo o žádný střed zájmů. Ale přesto, přeze všechno jsem se ještě od toho distancoval. Nicméně rozhodl jsem se tyto podíly prodat, byť jsem to nepovažoval ani v nejmenším za střed zájmu. Když vyplňujete prohlášení o svých zájmech, tak se tam ptají, jaké jsou vaše zájmy a zájmy manželky. Ani moje manželka, ani mý synové, ani já nemáme žádné akcie, žádné podíly v těchto podnicích. To je jasné. Co mají jiní lidé, to je jiná věc. Problém eh, se týká přímé rodiny a eh, vy to dobře víte. A tak je tomu tomto případě. Já jsem jednal okamžitě, když jsem se dozvěděl, že se mám stát komisařem. Dříve jsem nemohl. Samozřejmě proces prodaj, prodeje akcí eh, trvá eh, minimálně pět dní. Je to společnost s ručením omezeným. Eh, rychleji to nejde. Já jsem konal transparentně a vzdalil jsem se vlastně maximálně od mm, tohoto náznaku střetu zájmu, ještě jsem udělal více, než bylo potřeba a e, opakuji, ani já, ani moje manželka, ani my synové již nejsou zapojeni do tohoto biznisu, ani do žádného jiného biznisu, jakkoliv souvisejícího s e, ropným e, průmyslem. Děkuji a nyní má slovo kolega Piticini. Děkuji, pane předsedo, jsem tady. Pane eh, Ariasi Kaněto, dosud jsme hovořili o rodině, já bych nyní chtěl, vaší, já bych nyní eh, hovořil o své rodině. Já i moje rodina a celý eh, můj národ žije v oblasti, kde je uplatňována technologie frackingu už několik let na těž, za účelem těžby ropy a přitom zaznamenáváme vysokou nezaměstnanost mladých lidí, ale i obecně v místních podnicích dochází k velkému znečištění vod, spodních vod, cestovní ruch eh, trpí tímto průmyslem a v konečném důsledku zaznamenáváme i nejvíce případů eh, rakoviny Mm, které souvisejí právě s uvolňováním těchto dusíkových látek. Já bych chtěl vědět, eh, jak budete reagovat a jak budete zacházet eh, s tímto eh, typem technologií. Jak velice dobře víte, smlouva Eh, určuje každému státovi, státu výlučné exkluzivní právo, aby si určoval sám, jaké zdroje energie bude využívat. Evropská unie a Evropská komise musí spíše udělat regulaci pro ustanovení takového způsobu, že když nějaký stát se rozhodne, musí to udělat v souvislosti s respektováním eh, ochrany životního prostředí. Úkol Evropské komise je pouze vydávat doporučení, ale kromě toho již bylo zahájeno vytváření vědecké sítě pro analyzování veškerých zkušeností týkajících se uh, Eh, využívání a těžby břidličného plynu v Evropě. Jsou to projekty, které v určitých členských státech již se dějí, aby došlo k jejich vyhodnocení. A na základě eh, analýzy zkušeností bych potom mohl navrhnout komise, abychom vytvářeli normativní předpoklady eh, pro to, jakým způsobem bude možné těžit břidličný plyn s maximálním ohledem ohledem na životní prostředí. A proto to, co vám říkám, je, že zatím se analyzují všechny nejlepší praktiky, jak se to děje v celém světě, jaký dopad to má na ekosystémy, co se Eh, děje v této oblasti, jaký dopad to má na sociální oblast a jako výsledek této analýzy bychom mohli nastartovat legislativu, která by závazným způsobem mohla toto téma řídit. Není to snadné téma, protože to patří do jasné definice kompetence jednotlivých členských států ale Evropská komise musí být strážkyní a rovněž strážkyní eh, životního prostředí. Děkuji, nyní má slovo eh, kolega Pilar de Casira. Děkuji vám mnohokrát, pane komisaři, dezignovaný, eh, pane Arias Kaněte, děkuji vám mnohokrát za váš závazek v tom, co jste řekl v úvodu, jak v oblasti klimatických změn, tak v oblasti energie. Jistě eh, eh, co se týče tady o rodinných otázek, to se bude asi opakovat během tohoto slyšení, ale my víme, že tady není konflikt zájmu nejenom proto, že vy jste to udělali také proto, že právní výbor tohoto parlamentu to prověřil. Já se budu eh, zaměřovat na energetické otázky Nedostatek naší energetické bezpečnosti souvisí s nedostatečnými strukturami a také s nedostatečným rozvojem inteligentních sítí. V tomto okamžiku máme celou řadu projektů a jsou na to tedy jenom některé fondy. Ale jaké nástroje byste vy chtěl nastartovat pro zabezpečení vytvoření jednotlivých interkonekcí, tedy mezi propojení? Celý zjevně, abychom dosáhli energetického zabezpečení, potřebujeme toto propojení, ať již to je směrem k Baltskému moři nebo na severu Evropy nebo na jihu. Musíme být, jak jste řekla, inteligentní energetické sítě, abychom mohli eh, získat optimum v této situaci. Kromě toho tady máme minimální závazek, který, závazek, který vznikl eh, při setkání odborníků v Barceloně v roce 2000 Eh, který stanovil takový indikativní cíl minimálně desetiprocentního propojení. Eh, pravdou je, že tento cíl se plní a eh, také k tomu pro, pomáhají komunitární projekty, jak ve výrobě elektřiny, tak ve výrobě plynu ale máme tady Iberský polostrov, který je poměrně izolován a tady musíme docílit toho, aby i zde projekt pokračoval. Komise se snaží dávat impulzy pro dialog mez, pro španělské, portugalské a francouzské regulativní úřady, aby se prolomila ta blokace, která tam ještě existují a aby mohlo dojít k tomu propojení přes Pyreneje aby se tady navýšilo to na 800 MW. Ale máme tady další věci, které jdou moc pomalu, například propojení u Biskajského zálivu. Bude to vyžadovat veliké politické úsilí i ze strany komise, protože se často nejedná pouze o financi. Samozřejmě mobilizace finančních prostředků je nezbytná a eh, protože nemáme dostatečné prostředky, je třeba, abychom spolupracovali s Evropskou eh, bankou a abychom i její, s její spoluprácí mohli do, mobilizovat dostatek prostředků. Děkuji, nyní má slovo pan kolega Grote. Děkuji, pane Kaneto. V posledních dnech i týdnech eh, vaše finanční a eh, rodinné vazby s ropným průmyslem kolovaly zde v parlamentu, ale i na veřejnosti a tím eh, také eh, zatížili vaši kandidaturu těžce. Teprve včera jste upravil eh, své finanční prohlášení lépe později než nikdy. A nyní k obchodování s emisemi. U takzvaného backloadingu ehm, jste byl také spoždění. My máme ale velké problémy s obchodováním s emisemi. Jak, eh, jaké pozice zaujmete? Také se domníváte, že eh, tržní stabilizační rezerva by měla eh, být zavedena dříve, anebo teprve po roce 2021, když systém obchodování s emisemi bude už výrazně spožděné. K tomu bych si požádal o odpověď. O rodinných záležitostech se již debatovalo, ale možná, že byste nám mohli ještě objasnit, jak je eh, kruh vašeho příbuzenstva zapojen do toho podniku nebo do těch podniků. Děkuji. To je těžká otázka a proto na ní odpovím raději anglicky. Moje němčina není tak dobrá. I will first of all say that I am... Nejdříve bych řekl, že trh s uhlíkem, který máme v Evropské unii, je skvělý od samého začátku. Máme systém stanování cen uhlíku, eh, který eh, trpí určitými chybami, eh, určitými chybami, ale v zásadě funguje a je to efektivní nástroj, který nás dovede k nízkou uhlíkové ekonomice. Takže jsem odhodlán rozvíjet ETS. E na druhou stranu, ptal se se mi na rezervu pro tržní stabilitu. Je to velice efektivní nástroj, je eh, orientován na trh, eh, eh, vyhýbá se politickému narušování cen, pomáhá tokům na trhu. Když je tam moc, tak se dává do rezervy, když je tam málo, tak se vezme z rezervy a může se fungovat. A ptáte se, jestli v tom pokračovat nebo postupovat nebo ne. Já se trochu obávám, že v rámci eh, toho backloadingu, toho odsouvání, že backloading byl, to, to bylo jednorázové opatření. A ty eh, povolenky odsunuté se vlastně vrátí ještě na trh. A to může vyvolat určitý dávkový efekt. A, a eh, tak mi napadá, že pokud najdu tady u vás dostatečnou podporu, navrhnu radě, aby uh, urychlila eh, vstup eh, té eh, tržní rezervy na trh, protože to zabrání tomuto výkyvu, o kterém jsem teď hovořil. Pokud získám vaši podporu, protože ono všechno, co souvisí s ETS, je vždycky složité, tak podpořím tu myšlenku vyčerpání tohoto už předčasně. Děkuji. A teď má slovo eh, kolega eh, Jakevičius. Jackevič, pardon. Děkuji, pane předsedo. Já bych vás rád, pane eh, komisaři navrhovaný, požádal, abyste představil, co budete dělat na zvýšení nezávislosti Evropské unie na energetických zdrojích jednotlivých, na jednotlivých směrech a na jednotlivých dodavatelích. Eh, už jste tady hovořil o Evropské energetické unii, mohl byste říct něco podrobnějšího a také mohl byste nám říci o eh, podpoře eh, využívání lokálních zásob a potom slušná podotázka, jak si myslíte, že ovlivní reindustrializaci Evropy reforma ETS? Které směry reforma ETS nebo které o, která odvětví podpoří tato reforma a která naopak umenší. Děkuji. Já myslím, že abychom, abychom měli bezpečnost energetickou, tak musíme diverzifikovat zdroje. Nesmíme být závislí na jediném dodavateli, například plynu. A musíme mít nezávislé propojení po celé Evropě. Musíme eh, rozvinout jižní koridor. Je zřejmé, že South Stream nemůže eh, jít nebo nemůže pokračovat, pokud nezajistíme aniž by eh, splňoval veškeré eh, evropské právo, veškerou evropskou legislativu, protože jinak bychom byli závislí na třetích stranách. Takže musíme eh, vytvořit veškeré vnitřní propojení, co by prioritu v evropských ten, evropských, transevropských sítích. A budeme také muset mobilizovat zdroje ze strukturálních fondů. Tentokrát budeme mít šanci na to 20% eh, eh, prostředků ve strukturálních fondech dát na eh, řešení klimatických problémů a na energetické otázky. Musíme na to spolupracovat s ženskými státy. Také jste se ptal na fungování systému ETS a jak to udělat, aby ten průmysl byl konkurenceschopný budeme mít eh, systém volných povolenek pro některé členské státy, budeme eh, se muset eh, zamyslet nad tím, jak zlepšit ten mm, systém minulý, protože parlament poukazuje na to, že to nefunguje správně nebo optimálně. Takže musíme se zamyslet nad tím, jak to modifikovat tak, aby náš průmysl byl konkurenceschopný, ale také musíme se starat ještě o země, které chtějí eh, stále podporovat svá energetická odvětví a zachovat eh, nějak starý systém nebo zavádět nový systém a podporovat eh, obojí. Děkuji a teď kolega Petersen. Děkuji. Já to vidím tak, že Evropa čelí dvěma závažným výzvám v současnosti. Za prvé boji s klimatickými změnami a zajištěním energetické bezpečnosti, snížením závislosti na dovážených palivech a zvýšenou, zvýšeným efekt, zvýšenou efektivitou využívání energií a obnovitelnými energiemi. Pokud se podíváme například eh, na větrnou energetiku v Severním moři, jak chcete zajistit, aby tyto potenciální zdroje eh, čisté trvale udržitelné energie byly využity naplno a byly exportovány eh, do celé Evropy? Jak vy osobně zajistíte skutečně jednotný trh s energiemi, který může být klíčem k vyřešení těchto dvou důležitých výzev? Děkuji vám. je velkým problémem při eh, rozvoji obnovitelných zdrojů. Největší je, že nemáme vnitřní trh, který by fungoval dobře. Protože přeshraniční sítě mají velmi silná omezení. Nemáme chytré sítě, abychom eh, předali eh, ve špičkách energii vyrobenou tam, kam patří. Takže já se pokusím vytvořit novou legislativu k dokončení eh, vnitřního trhu. Protože pokud dokončíme vnitřní trh, tak budeme mít efektivní eh, sítě. Pokud naši eh, provozovatele přenosových sítí budou postupovat koordinovaně v Evropské unii stejným směrem, budeme schopni rozvíjet další schopnosti. Také musíme pracovat na regionálním základě. Například na severu. Musíme podporovat eh, regionální projekty, jako je třeba s, s eh, eh, iniciativa příbřežní sítě v Balckém, pardon, v Severním moři což je iniciativa na regionální úrovni, až do té doby, než budeme mít panevropský systém. Takže budeme mít regionální integraci, přeshraniční spolupráci a krok za krokem eh, směrem k vnitřnímu trhu. Ale pokud nevytvoříme ty přenosové sítě, tak ty eh, problémy s eh, obnovitelnými zdroji budou stále větší, protože budeme potřebovat vědět, mít stále více záložních zdrojů. Takže musíme vytvářet inteligentní zelené, inteligentní sítě přenosové. A e, tady e, bychom také měli investovat ze strany Evropské unie. Děkuji a nyní má slovo kolega López Bermejo. Děkuji vám, pane Kaněte. Mně by se bylo líbilo, kdybychom s vámi mohli diskutovat. Vůbec by mě nevadilo, že jsem žena, ale dnes se k tomu není čas. Já vám mohu říci, proč nemůžete stát komisařem. Vaše vláda zlikvidovala obnovitelné energie ve Španělsku, eh, zničila Kanárské ostrovy, eh, chtěla eh, tam zavést technologie, které by zničily tamní turistický průmysl. 700 tisíc lidí ve Španělsku trpí tím, že nemá peníze na to, aby si zaplal, zaplatili energii. To, co, dělal jste úplně něco jiného, než to, co tady proklamujete. Stačí, když se podíváme na prohlášení vašich zájmů. Ehm, každý den je to jiné. Tak jste to mohl říci dříve než včera. Zapomněl jste snad ještě na něco jiného? Ropné společnosti, jejich členem jste byl provozovali eh, praktiky, které byly zaměřeny pouze na zisk a jsou to eh, vlastně společnosti, které vlastní nizozemí a vy máte plná ústa patriotismu a Španělska. Váš čas vypršel. Nepochopil jsem, na co se ptáte, nebylo to moc jasné, ale budu se snažit zareagovat. Už jsem to řekl dříve. Já tady nereprezentuji Eh, žádné vlá, žádnou vládu ani mě nepodmiňuje nebo ne, neřídí nějaká strana. Já mám být odpovědným evropským komisařem za vytváření e, restruktury v oblasti energetiky a vytvořit takový rámec, abychom měli pravidelná, abychom měli stejná pravidla v Evropě, protože nejdůležitější je regulovat vnitřní jednotný trh, abychom tady dodali dostatek podpory obnovitelným energiím, což by nám zamezilo mít takové problémy, jako se to stalo v některých státech, jako například ve Španělsku. Ne ve vládě, které jsem náležel, ale v bývalých vládách, které vedly takovou politiku, která vedla k nemožným tarifům za energii. To znamená, když se nějaká země nachází v takové nemožné situaci, je třeba, aby tady došlo ke změně. Ale k tomu tady musíme vytvořit evropskou úroveň, která bude mít jasná pravidla a která nebude tak zatěžovat státní pokladnu, ale musí být homogenní v celé Evropě, protože to zaručí konkurenceschopnost a vývoj obnovitelných energií stejně tak jako vývoj eh, energetických sítí. To by měla být úloha má jako komisaře. Stižádostivou energetickou efektivitu vytvářet, podporovat takovou politiku, která se bude soustředit na obnovitelné energie, na diverzifikaci energetických zdrojů, abychom ztratili tu nešťastnou závislost, která bohužel Evropa má, alespoň některé členské státy, na plynu dovážených z jiných států. Čili mým cílem má být dělat evropskou politiku, abychom hledali to nejlepší pro všechny členské státy, aby včetně těch, které měly v minulosti problémy, měly možnost mít inteligentnější politiky. Děkuji. Děkuji. a nyní má slovo kolegyně. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, máme tady takový velk, takovou velkou zásadu v Evropském parlamentu, to je transparentnost. A když se podívám na váš životopis, když jste byl ministrem pro životní prostředí, tak jste umožnil eh, ropným společnostem, aby dělali své výzkumy na Kanárských ostrovech. Eh, dostal se tisíce opto, eh, otázek eh, ze strany institucí. Jakým způsobem jste to udělal, že jste dal toto povolení těm rupným společnostem působit na Kanárských ostrovech a vy jste vůbec na to nereagoval? A přitom děláte a přitom všechny instituce členských států vás odrazovaly od toho, abyste to udělal. Čili když tady hovoříte o bezpečnosti energetické, jakou důvěru ve vás můžeme mít? Eh, Děkuji vám za tuto otázku. Rád bych řekl jednu věc. Já eh, jsem eh, nerozhodl o té činnosti eh, na Kanárských ostrovech. To bylo rozhodnutí ministra průmyslu a nikoliv ministra životního prostředí, kterým jsem byl já. To, co dělal ministerstvo životního prostředí, je hodnocení ekologického dopadu. Eh, Španělsko je právním státem a ekologické, hodnocení ekologického dopadu nedělají politici, ale odborníci. A my máme velké odborníky na životní prostředí, které provádí provádějí toto hodnocení. Budou-li tato hodnocení pozitivní, bude existovat povolení. Budou-li negativní, dojde k zamítnutí. Já eh, jsem eh, zamítl postavení jedné rafinerie právě proto, že odborníci dali negativní hodnocení na dopadu na životní prostředí. Protože Odborníci se drží vědeckých kritérií. Eh, když se rozhodují životní, eh, otázky životního prostředí jenom mezi politiky, tak to rozhodně nebude fungovat. A proto, když se podíváme na průzkum offshoreových eh, zařízení, máme tady eh, směrnici, která zaručuje působení a využívání veškerých preventivních systémů a já se podívám na to, jak to pokračuje a bude-li to existovat potřebu, tak se samozřejmě zvýší eh, prevence. Ale to eh, je pravda já jsem vždycky dal na své odborníky. Já jsem nerozhodoval politicky, aniž bych měl názor odborníků, protože si myslím, že nejlépe lze konat. Vždy máte-li názory vědců a odborníků stejně tak, jako to dělá Organizace spojených národů. Nyní má slovo kolega Helmer. Děkuji, pane předsedo. Pane designovaný komisaři, dovolte, abych se představil jako energetický mluvčí největší britské delegace v parlamentu. E, my víme, že v e, 18 let nedochází k globálnímu oteplování ani v tomto století. Také víme, že katastrofální eh, eh, zbytečné angažma k obnovitelným zdrojům způsobilo určitou krizi v Evropě. Evropě. Váš předchůdce komisař Oettinger prohlásil, že Evropa si už nemůže dovolit unilaterální klimatickou politiku a odcházející komisař Tajany řekl, že ceny energii způsobují průmyslový masakr v Evropě. Uvědomujete si to a učiníte něco k vyřešení tohoto problému? Máte nějaké plány na konkurenceschopnost? Zachráníte evropské ekonomiku? ekonomiky od této katastrofy konkurenceschopnosti, která eh, byla způsobena eh, naší posedlostí eh, zelenými a obnovitelnými zdroji. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát za vaši otázku, ale dovolte, abych nesouhlasil zaprvé s problematikou globálního oteplování. To není otázka názoru či úhlu pohledu, je to otázka statistik výrobky. Když vidíte, že skutečně e, teplota stoupá, tak je to jasný důkaz. Teplota světa stoupá o 0,18 e, stupňů a když e, to dosáhne 0,2 stupňů, tak to bude katastrofa. A dále je jasné, že Evropská unie má problém s cenami energie, protože nemáme dostatek eh, eh, zásob plynu, jsme závislí na jiných, eh, co do mm, zásobování ropou a zemního plynu. USA mají čtyřikrát, třikrát nižší ceny než my. Takže máme problém s konkurenceschopností. Musíme proto vyvinout autonomní zdroje energie a proto musíme podporovat naše obnovitelné zdroje, musíme podporovat energetickou účinnost a musíme se snažit o snížení naší závislosti na jiných a musíme eh, samozřejmě posílit schopnost eh, nakupovat eh, energii ehm, a musíme samozřejmě také mít ehm, větší nebo silnější Eh, kupní sílu. A tím pádem budeme moci i lépe vyjednávat. Je to velmi složité, učiním vše, eh, co bude v mých silách, abych eh, se ubíral tímto směrem. Ale samozřejmě se musíme pevně zavázat ke boji proti klimatickým změnám v Paříži, tak aby všechny země přijali stejné závazky a abychom měli eh, nebo vytvořili rovné podmínky mezi všemi. Děkuji a nyní má slovo kolegyně Godin. Pane designovaný komisaři, já zůstávám skeptická, co se týče důvěryhodnosti vašeho prohlášení o finančních zájmech, protože ve francouzštině se říká není kouře bez ohně. Eh, co se týče investic do větrných offshoreových zařízení, eh, ta je docela mm, na vážkách. Eh, co se týče ekonomické úvahy, větrná energie není tak dostatečně Eh, efektivní. Dnes eh, snížení v Němců BART offshore non ukazuje, že je velice obtížné instalovat větrná offshoreová zařízení. A vy jste hovořil o ekonomickém, do ekologickém dopadu, ale jak tedy pohlížíte na ekologický dopad eh, offshoreových zařízení? Abych, na vám, abych vám odpověděl, já si myslím, že e, je tady výborná výměna informací, to, co se děje v každém státě a jedně to nám umožní udělat také vlastní výběr. Ale máme tady nedostatek energií, máme nedostatek propojení a na velké části evropského kontinentu. Tudíž já se domnívám, že projekt offshoreových e, zařízení by měl integrovat veškeré toto úsilí i na regionální úrovni. Nejenom s tou vizí získat elektřinu, ale také v souvislosti s tím, abychom vyřešili velký problém Evropanů, a to je energetický problém. Abych odpověděl na vaši otázku, ano, já se domnívám, že je dobré hodnotit ekologické dopady na evropské úrovni a já jsem na sebe vzal závazek, že budu-li potvrzen jako komisář udělám eh, nejprve zhodnocení hospodářských, ekologických a sociálních dopadů všech opatření, která budu uskutečňovat. Čili tady je třeba konzultovat veřejnost, eh, Musíme tady vést eh, jasnou komunikaci a vyhodnocovat veškeré dopady, abychom poznali, jaké konkrétní dopady jednotlivé projekty mají. A v tomto hledu s vámi souhlasím. Děkuji a nyní má slovo kolega Karinc. Pane komisaři, portfolio klimatická politika, energetika má v sobě určitou, určité dilema. Na straně jedné máme kolektivní potřebu snižovat emise CO2 a zpomalovat klimatické změny. Na straně druhé je tady zájem spotřebitelů a e, také podniků o, na nízkých cenách energií a zvyšování konkurenceschopnosti. Moje otázka zní, jak, e, nebo v čem spatřujete svoji roli ve vyvažování těchto zájmů zejména s ohledem na energetickou bezpečnost, to znamená snižování eh, naší závislosti na dovozu plynu, zejména z Ruska. Já se domnívám, že toto je mm, pravděpodobně nebo bude pravděpodobně nejobtížnější část mé práce, protože musíme zajistit dodávky energií všem mm, Evropanům, ale za rozumné ceny. A to bude můj hlavní cíl. A to vyžaduje akci ve všech oblastech. Není to jednorázová akce. Musíme začít u energetické účinnosti, protože když nepotřebujete, respektive nespotřebujete energii celou, tak ušetříte finanční prostředky. Takže jednou z mých priorit je energetická účinnost. Směrnice o energetické účinnosti existuje, Jde o to, aby úpravy platily i po roce 2020. Dále, jak postupovat s ekodesignem, jak eh, modernizovat budovy. To všechno spadá do energetické účinnosti. Dále, musíme zajistit levnější energii prostřednictvím obnovitelných zdrojů. Máme již velmi vyzrálou technologii v této oblasti, ale musíme ještě investovat i do dalších obnovitelných zdrojů, které ještě nejsou tak dosažitelné a také zachytáváním CO2. A také musíme propojovat místa. Já se domnívám, že jižní koridor musí být absolutní prioritou, ale současně musíme propojit i eh, celý region po Baltí. Eh, to je velmi důležité, uvidíme eh, co se stane pak s touto sítí, je to náročné, ale je to důležité synchronizovat východní část Evropy se zbytkem Evropy v tomto ohledu. A dále musíme eh, působit na to, aby i naši konkurenti přijali závazky boje proti klimatickým změnám. Takže eh, je zde vlastně celá soustava, celý soubor opatření, nikoli jedno opatření, ale celý soubor, který nám napomůže dosáhnout eh, těchto změn. Děkuji a nyní kolegyně Martina Vete. Herr Kanete, Sie waren Minister zu der Zeit, als die spanische Regierung. Pane Kaněte, byl jste ministrem, když španělská vláda 30. října v roce 2013 rozhodla a legalizoval hydraulický fracking eh, týkající se podpory břidličného plynu. A rovněž jste eh, schválil dovoz kanadského Eh, zboží eh, toho, této povahy do Evropy. Eh, chci se vás zeptat, na základě jakých výsledků jste dospěl k názoru, že fracking v oblasti břidličného plynu je naprosto je takový, že neruší a není nebezpečný. A Přitom víte, že některé vlády fracking vůbec nepovoluje. Jak vy jste tedy dospěli ve Španělsku k tomu, že fracking je neškodný? A konference v Paříži v roce 2015 je tedy stojí před námi. Můžete nám něco říci k výši skleníkových plynů, které vznikají na základě produkce a zpracující těchto nekonvenčních paliv? Thank you, thank you for your question. Děkuji vám za otázku. Rozhodnutí používat technologie hydraulického štěpení je podle smluv na vládě dané země. Čili to je rozhodnutí dané vlády. Vlády to mohou povolit a mohou, nebo se mohou rozhodnout to zakázat. Komise vytvořila doporučení ohledně toho, když eh, to vlády povolí, eh, jak mohou postupovat při udělování licencí. Já jsem eh, nebyl minister, který rozhodoval o tom, jestli povolit hydraulické štěpení nebo ne. Já jsem akorát doporučil, aby eh, toto hydraulické štěpení bylo předmětem nejpřísnějšího posouzení dopadů na životní prostředí. To bylo moje rozhodnutí. Fracking, čili hydraulické štěpení, je třeba posuzovat, pokud o vlivy na životní prostředí, těmi nejpřísnějšími kritérii. To já jsem udělal. Komise teď vytvořila určitou síť a sleduje, co se děje eh, po celém světě i problémy v Evropě. A podle těch poznatků, které máme, těch skutečných vědeckých poznatků o dopadech, nebo na jejich eh, základě budu navrhovat příslušnou legislativu k řešení problému. Na pařížském samitu se budeme zabývat eh, závaznou dohodou pro všechny relevantní eh, země. My, jak, my tam budeme, půjdeme jako lídři, protože tam budeme přeskládat eh, balíček, pokud bude schválen v říjnu. Náš eh, stávající 40% je v rámci tohoto velmi ambiciozní. Děkuji a nyní kolegyně Běžněvská. Děkuji, eh, pane kandidáte. Vezmeme-li v úvahu, že Evropská unie odpovídá za méně než 10 eh, světových emisí eh, skleníkových plynů a tento podíl v roce 2030 možná spadne až na 4 co chcete udělat v rámci příštího energetického klimatického balíčku roku 2030, abyste zajistil zachování co, těch nej, energeticky nejnáročnějších dalších eh, eh, eh, odvětví v Evropské unii a abyste zajistil přírodní zásoby a geopolitickou situaci, v, v sestávající geopolitické situaci, tak aby to břemeno bylo rozloženo podle možností daných zemí v Evropské unii a jak chcete eh, podněcovat eh, eh, Čínu nebo Rusko a další velké emitenty, aby se připojili k cílům snižování emisí. Děkuji. Podívejte. Jedna z věcí, které musíme udělat, abychom splnili své cíle v oblasti klimatických změn a mm, energetiky, je splnit všechny Mm, cíle do roku 2020, protože teď máme platnou legislativu, kterou eh, je třeba vymáhat a mojí první prioritou jako eh, komisaře bude vymáhat legislativu a zajistit, aby to pokračovalo, protože eh, to ještě přece máme do roku 2020. Potom budeme muset připravovat novou legislativu pro cíle na léta 2020 až 2030 to MDS ve všech těch příslušných oblastech. A ptáte se mě, eh, co udělám pro to, aby eh, příslušní emitenti eh, také, aby dosáhlo se určitého kompromisu. Já vstoupím do kontaktu s místo předsedou Energetické unie a za, podporu, za podpory vysoké představitelky povedeme co nejaktivnější diplomace s příslušnými místy. Budu muset být v permanentním kontaktu se Spojenými státy a s nimi spolupracovat prostřednictvím Eh, ekonomického fóra, které je velice, které je velice důležité pro eh, vysoké emitenty, velké emitenty. Také prostřednictvím G7 a G20 budeme muset pracovat a také bilaterálně s těmi hlavními hráči musíme eh, spolupracovat s Čínou, ale také s Indií a také, a to je velmi podstatné, s těmi, nejmíň, s těmi nejméně eh, rozvinutými zeměmi a ostrovními státy, protože i oni jsou velice eh, důležité na cestě do Paříže. Budu se tedy snažit o vazby s latinskoamerickými zeměmi, se skupinou AILAC, tak abychom dosáhli eh, důležitého závazného kompromisu v Paříži. To je, myslím, velmi důležité aby eh, všechny země měly příslušné závazky k boji s klimatickými změnami. Děkuji a nyní dostává slovo eh, kolega Belder. Eh, mm, já se eh, vám jako žena pokusím eh, položit složitou otázku. Dosáhnout globální eh, dohody ke snížení klimatických emisí uhlíku je velice důležité. Nicméně ony klimatické změny jsou také daň, tedy odstraňováním lesů, Eh, nejistotou potravin, extrémními eh, událostmi a migračními tlaky. Jaké specifické strategie máte k řešení těchto tlaků, vzhledem k tomu, že rozvojící, eh, rozvojové země chtějí, aby Evropa jednala rychle a efektivně a byla vůdcem? Musíme, ještě, ještě se nám neřeklo, že se postaráte, aby Evropská unie byla globálním vůdcem v zmírňování klimatických změn. A budete se také eh, zasazovat o závazné zdroje, eh, pokud jde o obnovitelné energie v dopravě, eh, které také budou dodržovat ILAC a zabrání obsazování půdy v rozvojových zemích tak to je celá řada otázek a pokusím se eh, odpovědět na co nejvíce z nich. Za prvé, chci eh, jednat ve všech eh, oblastech, pokud je o ty ambicijní cíle. moje pracovat s iLookem, s Lulukem ve všech těchto oblastech. A jedna z věcí, eh, které musí udělat klimatická eh, politika ambiciozní, je pomoci eh, zemím, těm nejméně rozvinutým, přizpůsobovat se a zmírňovat dopady. Protože jeden z nejdůležitějších výsledků v Paříži bude finanční balíček. A my musíme vytvořit kompromis s těmito zeměmi, který je třeba naplnit. My jsme se zavázali dát 100 milionů dolarů a teď různé země mm, přicházejí s různými přísliby eh, do eh, globálního fondu. Ten finanční balíček bude velice důležitý, tak abychom eh, si zajistili podporu do budoucna. A potom vy jste se také ptali na to, jak budeme řešit ty lesnické věci. Teď jsme se změnili. Teď se zabýváme dopady biomasy a jejího využívání na životní prostředí. Čistý systém emisí. Takže trošku míníme pohled, protože chceme používat biomasu, ale způsobem, eh, který nezhorší skleník, emise skleníkových plynů. Jsou tři typy biomasy, které jsou velice vhodné, ale jsou některé, které zase tak hodné nejsou. Čili eh, můj eh, přístup eh, k boji s klimatickými změnami je, že budeme muset používat méně agresivní opatření vůči životnímu prostředí a pomoci rozvojovým zemím dosáhnout příslušných cílů. Oni budou potřebovat hodně technické pomoci. Grazie. Děkuji. Nyní má slovo kolega Varisty Buans. Krásné odpoledne, pane Kaňate. Omezovat se na seznam priorit, které už má konise, to je vyhýbání se. Slibovat není eh, dostačující ale nemyslím si, že byste byl nějakým, nějakým renomovaným ekologistou. Za prvé, co se týče frackingu, eh, v období hodnocení eh, bude tady také mít vliv názor většiny evropských občanů a jejich odpor proti frackingu. Za druhé, eh, Hovořil jste o oblasti Asturie a také o jiných podnicích v souvislosti s prestiž. Co se týče členských států, budete je Eh, budete je ovlivňovat v tom eh, smyslu, aby redukovali eh, své oblasti těžby uhlí. Děkuji vám za vaši otázku. Já hm, samozřejmě budu ovlivňovat státy proto, aby plnili veškeré povinnosti, které vyplývají z evropské úrovně. Má povinnost jako komisaře je působit na to, aby jednotlivé členské státy plnili legislativní předpisy. To je tedy za prvé. A za druhé, Dovolte mi, eh, abych eh, udělal jedno slovo k prestiž. Když ztroskotala prestiž, byl jsem ministrem pro rybolov. Já jsem okamžitě nechal eh, zavřít španělský kanál, aby se ochránili spotřebitelé. To bylo pro mě zásadní. Zachránit zdraví spotřebitelů a udělat takové prostředky, aby rybáři tím netrpěli a aby eh, pobírali určité prostředky do doby, než se vyčistí španělské pobřeží. A to bylo vyčištěno v rekordním období během 6 měsíců. A zvu vás, abyste se podívali na sever Španělska a viděli, jak čisté je tam moře a jak nádherné jsou pláže. To byla moje reakce na prestiž. A co se týče frackingu, každý členský stát je svrchovaný ve svých rozhodnutích. Komise nemůže dát povinnost členskému státu, aby vyvíjel technologii frackingu, ani mu to nemůže zakázat. Evropská komise vytváří doporučení, co je třeba udělat, pakliže stát učiní rozhodnutí využívat e, tuto technologii, aby měl soběstačné energetické zdroje. V současné době Evropská komise zhromažďuje veškeré disponibilní vědecké analýzy jak z Evropy, tak z celého světa aby bylo možné vypracovat specifickou normu, která bude regulovat fracking. A tuto normu eh, budeme projednávat mezi vámi, parlamentem, komisí a radou. Prostě bude eh, se to týkat všech eh, tří institucí za respektování názoru veřejnosti. Děkuji a nyní má slovo kolega Maragali. Pane Kaněte, hovořil se, hovořilo se o vašich finančních zájmech, ale nehovořilo se o vašich operacích ve daňových rájích. Možná, že to bylo legální, ale asi to bylo nekompatibilní, protože jste měl tyto aktivity. Co se týká vás a vašich názorů, já nezdílím názor toho, jak se čistilo pobřeží. Já si myslím, že eh, bychom měli také poukázat na antievropský charakter, který jste prokázal. Chci se vás zeptat, mají vaše, eh, vaši členové rodiny či příbuzní eh, svoje ekonomické zájmy v Kostarice, v Holandsku a jinde? Domníváte se, že by nebylo koherentní v souvislosti s těmito všemi aktivitami zřeknout se nominace na komisaře? Odpovím vám naprosto pádně. Já jsem nikdy neměl ekonomické aktivity ve společnostech, které jsou v daňových rájích, ani nemám žádné jiné operace. Vše, veškeré mé příjmy jsem vždycky zdaňoval ve Španělsku. To vám mohu říci. Veškeré mé příjmy byly vždy řádně zdaňovány ve Španělsku a já jsem na to velice hrdý. Já jsem se tudíž neúčastnil ani nemám podíl na žádných společnostech v zahraničí. Měl jsem ten podíl, co jsem měl a to jsem transparentně přiznal a Eh, v této transparentnosti jsem přesvědčen, že kdyby eh, pan předseda Juncker se domníval, eh, že mám nějaké pochybné aktivity, asi by ze mě nechtěl udělat komisaře. Já jsem postupovala v absolutní transparentnosti, protože jsem přiznal, že mám podíl v podnicích a také jsem je okamžitě tento podíly prodal, takže to bylo ve veškeré transparentnosti a já jsem v tomto ohledu velice klidný, protože jsem vždycky plnil své daňové povinnosti, proto protože se domnívám, že toto je povinnost jednoho každého občana. Grazie. Adesso... Děkuji. Nyní udělují slovo kolegovi Tamburánovi. Vážený eh, pane Kaněto, Evropské unii E, nebyly zvyklosti spotřebitelů kladeny do centra. To je ale velmi důležitý faktor pro úsporu energie a řešení klimatických změn. E, OECD předložila v roce 2008 studii, o soukromé spotřebě energie a také o spotřebě energie v dopravním sektoru na, dále známe i eh, vaše sexistické výroky a jako komisař pro klimatické změny musíte uznat, že eh, ženy mají zcela centrální postavení eh, budete také spolupracovat s nevládními organizacemi, kde je také hodně žen. Děkuji. Už úvodem jsem řekl, že rovnost žen a muží je naprosto zásadní pro inkluzivnější a, prost a perspektivnější Evropu. Já skutečně věřím v rovnost mužů a ženů. vždycky, když jsem měl nějakou politickou funkci a celá řada ev- španělských europoslanců to ví, vždy jsem dával také maximální odpovědnost žen Eh, jak to bylo v oblasti rybolovu. rybolovu. Carmen Fraga pracovala se mnou eh, v otázkách zemědělský a eh, klimatické změny a jejich výzvy jsou řízení ve Španělsku ženou a proto já si velice dobře uvědomuji významu žen a jejich začlenování do politického života. Vždycky jsem to praktikoval a celá má životní dráha to prokazuje. Samozřejmě si uvědomuji, protože tady byly různé zprávy Evropského parlamentu, e, že tady klimatické změny mají dopad na ženy. Zazněla celá řada příkladů ve zprávách a také se ukázalo, že tady máme e, nezbytnost pracovávat lepší podmínky e, pro práci žen, které trpí klimatickými změnami. Vždyť je, hovořilo se ve zprávách i o situaci žen v Africe eh, ale rád bych odstranil vaše obavy týkající se mého pohledu na ženy. Eh, Amiga Venete, eh, to je šéfka mého kabinetu a ta případě, že budu jmenován komisařem, povede můj kabinet, je to žena a ta bude mnou pověřena, aby dbala na paritní obsazení tohoto, kami, tohoto kabinetu. Eh, vždycky se chci zasazovat o paritu, čili rovné zastoupení žen a mužů. Děkuji, nyní má slovo kolega Balco. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane Kaněto, Když se jedná o e, jaderné elektrárny, tak se názory různí. Většina e, ekologických e, svazů je proti jaderným elektrárnám, ale současně důležití američtí věci prokázali, že v boji proti globálnímu oteplování je jaderná energetika pro naši planetu dokonce prospěšná, protože lze dokonce argumentovat tím, že se jedná o čistý zdroj energie. My eh, všichni samozřejmě chceme podporovat obnovitelné zdroje, ale víme dobře, že středně době to nemůže být realistický cíl. Eh, vaše portfolio obsahuje nejenom boj proti klimatickým změnám, ale také energetickou politiku a proto se chci zeptat, co si myslíte o eh, jaderné energetice. Děkuji. Řeknu vám, tak jak už jsem to řekl mnohokrát, že rozhodnutí, jaký zdroj energie bude rozvíjen, přísluší členským státům. Není to zážitost komisaře, který by měl upřednostňovat jednu či druhou eh, energii. Je třeba dát jenom regulační a normativní pravidla. Když jeden stát se rozhodne, že bude používat čistou energii a tedy zvolí nukleární energii, to, co musí udělat Evropská komise, je zaručit maximální úroveň bezpečnosti. A to je to, co jsme udělali v těchto směrnicích o jaderné bezpečnosti a v příslušné směrnici o bezpečném ukládání jaderného odpadu spolupracovali jsme s Euroatom a zaručili jsme přitom, že budou-li to členské státy, které chtějí rozvíjet nukleární energii, musí to dělat s maximálním zaručením bezpečnosti. A proto na komisi, když jsou projekty jednotlivých členských států, revidují se, kontrolují se tyto problémy, aby se vidělo, jaké problémy tady mohou eventuálně vzniknout. Kromě toho členské státy vědí, že v současné době v Evropské unii je celá řada zemí, které eh, budují nukleární energii, ale jiné ji ruší, jako například Belgie a Německo. Ale máme tady i jiné státy, které chtějí stavět nové reaktory, což je případ Maďarska a Velké Británie. Proto komise musí zde bdít nad situaci a musí zabezpečit, aby procesy, například odstavování jaderných elektráren, probíhaly také s maximální bezpečností a aby jaderný odpad byl skladován bezpečným způsobem a v případě, že dojde k výstavbě nových jaderných elektráren, aby i tyto byly stavěny s maximální bezpečností. A to chci dělat jako komisař. Zaručit bezpečnost jaderné energie. Děkuji a nyní předám symbol eh, moci v této místnosti svému kolegovi Jiřímu Buskovi, který bude předsedat druhé polovině schůze. Eh, děkuji vám. Pane spolupředsedo, děkuji Giovanni. My jsme eh, právě uzavřeli jednu část našeho slyšení a nyní začneme čtvrtým kolem. Uzavřeli jsme již tři kola. Čtvrtým kolem a první má slovo kolega Ivo Belet. Děkuji, pane kolego, děkuji, pane předsedo. Velice eh, oceňuji vaši odpověď na adresu Matiasi Grotemu ohledně eh, reformy systému ETS, eh, kon- konkrétně eh, implementaci reformy stability trhu. Jste naším skutečným spojencem v tomto ohledu, jednak z hlediska načasování a také backloadingu. Mám jednu doplňující otázku k tomuto tématu. Jak chcete sladit tuto ambici s legitimními obavami průmyslu, konkrétně jaké efektivní záruky můžete vy, my, Evropská unie, poskytnout těm e, nejvýkonnějším subjektům v průmyslu v boji proti úniku uhlíku, zejména po roce 2020. Děkuji. Děkuji za tuto otázku. A opakuji, my máme nejvýznamnější e, trh e, s uhlíkem na světě. Dokonce jiní hledí eh, na nás a berou si příklad od nás, například Čína, Spojené státy anebo Švýcarsko. A v budoucnu budeme muset propojit naše trhy, aby vznikl globální trh. A proto máme obrovskou odpovědnost, jak formovat tento trh. Proto musíme být velmi účinní v tom, co děláme, ale také musíme brát na zřetel eh, zájmy průmyslu. Naším eh, zájmem v eh, Evropské unii je růst a zaměstnanost. A abychom toho dosáhli, musíme dokázat chránit náš průmysl a být konkurenceschopní. A musíme tedy pokračovat v systému bezplatných povolenek, abychom zabránili uniku uhlíku v uplynulém finančním rámci nedocházelo k úniku eh, podniku z důvodu eh, růstu cen uhlíku, ale nyní mohou tato, tyto ceny narůstat a přesto musíme chránit průmysl a podniky. To znamená, budeme eh, poskytovat bezplatné povolenky a musíme ale současně dbát na problémy zemí, které jsou závislé na uhelných elektrárnách a případně zvažovat, zda jim poskytnout určité výjimky eh, a poskytovat podpory eh, pro eh, jejich elektrárny. A mm, jsem samozřejmě otevřen diskusi s vámi, pokud je o nový systém, protože já myslím, že máme odpovědnost za budování nejúčinnějšího trhu na světě. Nyní má slovo paní Garcia Perez. Děkuji vám, pane předsedo. vážený pane caete vážený designovaný komisaři, vy, který jste byl ministrem vlády, která schválila vládu pro španělská pobřeží, která byla skutečně ostudou pro celou Evropu a která znamenala zničení našeho kulturního dědictví, byl jste ministrem ve vládě, která působila proti závazným cílům Evropské unie v potírání klimatických změn. To, o čem teď říkáte, že že to budete podporovat. Eh, jistě uznáváte, že nám eh, nezjednodušete věci. Za prvé, eh, urážíte nás všechny jako ženy. A potom, abyste zamezil velkému rozporu ve finančních zájmech, velice rychle a překotně prodáte své akcie a přitom e, tajíte informace parlamentu po tři měsíce, které se týkají jiných vašich aktivit a také to, že jste byl placen Evropskou stranou lidovou. Promiňte, španělskou lidovou stranou. Muchas gracias, señora diputada. Děkuji mnohokrát, paní poslankyně. Za prvé bych chtěl uvést věci na pravou míru. Já jsem vždycky hlasoval, když jsem byl ministrem na ochranu životního prostředí, společně s návrhy paní komisařky a můžete si to přečíst ze všech zápisů zasedání naší vlády. Vždycky jsem podporoval návrhy Evropské komise. Patřil jsem ke skupině Green Growth Group. 13 ministrů, eh, kteří jsme se eh, setkávali, abychom se zasazovali o čisté energie, protože se nám nelíbila fosilní paliva. A to jsem nebyl žádným kandidátem. Já jsem překotně neprodával nic. Když mě jmenovali kandidátem na komisaře, dezignovaným komisařem, tady to není žádná překotnost. Je to naprostá koherentnost a transparentnost já jsem eh, učinil eh, a jsem vypracoval zákon o pobřeží, abych eh, bojoval proti, abych hájil také jiné Evropany, kteří dělali investice na španělském pobřeží a z jednoho dne na druhý jeden zákon jim řekl, že by o to ztratili, či, aby, že by o to přišli. Čili já jsem udělal zákon na ochranu evropských občanů. Já jsem vůbec nic neschovával, nic jsem netajil, vážená paní poslankyně, protože z mého životopisu si můžete přečíst, že jsem byl předsedou volebního výboru. Já jsem vůbec nebral plat, ale měl jsem tam eh, cestovní náklady uhrazené a také od prvního dne a máte to ve všech podkladech, abyste viděla, právní výbor toto také hodnotil. Španělský finanční úřad ví, že jsem vždycky správně platil daně, čili já jsem byl vždycky transparentní. Děkuji vám, pane designovaný komisaři, za toto prohlášení. A teď má slovo pan Ashley Fox. Děkuji, pane předsedo. Dobrý večer, pane Kaněte. Tady jsem. Eh, mě nebude eh, zajímat, čím se živí váš tchán, eh, tcháš zeď, pardon. A v současné době máme celou řadu projektů, které spadají do ten Energy projekt a, a, celko, a to v celkové hodnotě 5,8 miliard eur na 7 let. To znamená, že většina těch projektů nebude profinancována. A, mm, je, podle jakých kritérií budete eh, rozhodovat, jaké eh, projekty budou financovány eh, nebo ne, možná, že by eh, pan předseda mohl požádat SAD, aby nehovořili s poradcem. Potom je tady také projekt na eh, eh, plynovody. Jak zajistíte, aby se také dost investovalo do našich energetických rozvodných sítí? Já považuji všechny projekty za propojení všech zemí za prioritu. Je pravda, že Connecting Europe má jenom 5,8 miliard. Jedna z věcí, které udělám do budoucna, až eh, budeme revidovat finanční rámec, je, eh, že budu bojovat eh, za to, aby toto se stalo prioritou Unie. Také budeme mít balíček v hodnotě 30 milionů který se budu snažit přesunout na financování těchto projektů. A také jde o to, aby eh, se investovalo co nejvíce obecně. Pokud jde o projekty v eh, společném zájmu společenství, tak je tady jedna věc, která je pro mě důležitá. Ono eh, rozhoduje komisař o tom, který projekt Eh, bude financovaná, který ne. Vytvořili jsme 12 regulačních skupin, regionálních skupin s regulátory, eh, provozovateli, eh, firmami, zainteresovanými stranami, tak, abychom posoudili věcnou stránku projektu ty projekty, které mě nejvíce zajímají, se týkají vzájemného propojení a zajištění energetické bezpečnosti Evropské unie. Tyto projekty budou potom vybírat regionální skupiny. Musíme pracovat v regionálních rámcích v rámci eh, projektu zájmu společenství. O tom nerozhoduje jenom komisař. Nicméně musím uznat, že Connecting Europe má velice omezený eh, rozpočet a v, eh, při revizi finančních perspektiv musíme bojovat za navýšení tohoto pros, této položky, protože ty projekty za tu podporu stojí. Děkuji a teď kolega Vidal. Děkuji vám, pane Arias Kaněto. Evropská rada, parlament a komise podpořili cíl propojení z elektřiny v 10% mezi členského státy a navrhuje se do, roce, do roku 2030 to navýšit o 15, na 15%. E, není to ale určitou překážkou pro vytvoření energetického jednotného trhu a neohroží to naše cíle pro rok 2020. Některé členské státy proto, aby dosáhly těchto stanovených cílů, začaly experimentovat s obnovitelnými zdroji energie ale samozřejmě nemohli tudíž vyvážet svou energii do zbytku Evropy. Jak tedy vypadá propojení tohoto cíle eh, interkonexí propojení ve vytváření koherentního energetického rámce v Evropě? Uvědomujete si význam propojení, ale neohrozí to eh, stanovení cílů? A Jednou z mých priorit bude, abych osobně podpořil všechny projekty propojení v Evropě. Počínaje po Baltím a na závěr s Iber a konče eh, Iberským poloostrovem. Musíme si uvědomit, že úsilí na komisi bude velice významné v této oblasti. Ale abych se teď vrátil k vaší otázce, která se spíše týkala Iberského poloostrova. Samozřejmě my jsme energetickým poloostrovem. Tady došlo k velice významnému vývoji obnovitelných zdrojů energie, ovšem z důsledky, eh, protože tady zatím nefungovalo inteligentní propojení jednotlivých bodových stanovišť na výrobu energií. A když se podíváme na takovou zemi, jaká je Portugalsku, tam můžeme vyvážet, ale nemůžeme vyvážet vyvážet do Evropské unie. Nejenom do sousedních zemí, jako do Itálie a do Velké Británie, což by bylo možné, kdyby tady existovaly tyto interkonexe, toto propojení. Začínají takové nejprve jaksi stydlivé kručky, ale hovoříme se s Francií, mezi Francií, Španělskem a Portugalskem i z úrovní komise, aby se tady tyto projekty více podpořily. A eh, Teď, jak už jsem to zmínil, se jedná s Francii, že tady dojde k velké výměně elektřiny a navýší se tedy její množství. Je třeba, abychom dosáhli politické eh, dohody eh, mezi jednotlivými členskými státy, aby to bylo schůdné a musíme dosáhnout také možnosti podpory finančních prostředků. Je to nezbytné, protože soukromý sektor to nepovažuje za dostatečně rentabilní, aby tady investoval. A za třetí je třeba vytvořit normativní rámec, který by umožnil to, aby veškerá povolení autorizace se mohly vydávat co nejkratší době, aby nedocházelo k prodlevám a ke spožením. To jsou všechno aktivity, kterým se chci věnovat nejenom soustředí, nejenom se soustředit na Iberský polostrov, ale na celou Evropu. A nyní pan kolega Miloslav Ransdorf. Gracias, Děkuji vám, před, pane předsedo. Pane designovaný komisaři, v energetickém sektoru máme přirozené monopoly ale v budoucnosti je energetika evropská závislá na vzájemnosti a propojení velkých energií a malých energetických zdrojů. Co můžeme udělat pro vytvoření rovnováhy mezi těmito velkými energetickými strukturami a o němi malými energetickými strukturami? Já se domnívám, že abychom dosáhli rovnováhy, musíme na prvním místě bojovat proti monopolistickým praktikám. Dochází-li k zneužívání v dominantní pozici, a o tom budu hovořit se svým kolegou, který má na starosti konkurenceschopnost, abychom potírali toto zneužívání monopolního postavení. Ale abychom mohli dobře fungovat, potřebuje, abychom, potřebujeme, abychom měli završený energetický jednotný vnitřní trh. A to vyžaduje, aby především třetí energetický balíček byl plně implementován. Za druhé je nutné, abychom nastartovali nová opatření, co se týče inteligentních sítí, propojování, přeshraniční dopravy a tak dále. A tohle musíme udělat, protože musíme přejít z epochy, z období, kdy spotřebitel je v centru, abychom tady měli také jak... eficientes Eh, e, e, elektroměry a další měřice, aby spotřebitelé také mohli regulovat svou spotřebu, aby spotřebitelské sítě byly inteligentní, abychom mohli začlenit využívání obnovitelných zdrojů energie a abychom také mohli um, kontrolovat a revidovat náš osobní, naši osobní spotřebu musí ale, opakují, být završen jednotný vnitřní energetický trh. To je zásadní, zásadní věc. A já si myslím, že v tomto období bychom měli dosáhnout takového vnitřního trhu, který bude fungovat, který bude mít transparentní a ceny, protože budeme mít vnitřní trh, budeme mít lepší konkurenceschopnost v Evropě, lepší konvergentnost cen i také nižší ceny když tady budou jenom izolované trhy, nebudeme tady mít eh, férovou konkurenceschopnost a eh, srovnatelné ceny. Děkuji a teď pan Kloturmes. Kaněty. Pane Kaněte, jako španělský ministr pro životní prostředí s důrazem pro životní prostředí jste byl pro fracking, pro dovozy z Kanady a také jste uh, umožnil udržet v chodu staré uhelné elektrárny a vlastně e, zlikvidovat e, obnovitelné zdroje. Byl jste u toho a byl jste slabý tomu zabránit. Vrátím se e, k střetu zájmu. Miguel Dove Solis není jen tak nějaký švagr, je to váš obchodní partner již 25 let. Je to člen rodiny. A snad ještě to poslední 13 let běží e, e, řízení pro e, daňové podvody proti firmě, o kterou jste se v té době staral. Jak chcete s tímto damoklovým mečem visícím nad vámi naložit? Děkuji. Tak je to švagr teda, jo? No, Pane Turnere, já nevím, odkud jste vzal tyto informace. Eh, ve svém prohlášení zájmu je napsáno, že jsem byl advokat, advokátem. Já jsem působil jako advokát a to znamená, že jsem také spolupracoval s celou řadou firm a jako ministr v životního prostředí jsem rozhodně nerozhovoral to, co říkáte. Uh, Eh, protože někdy nějaký proces se vyhraje, někdy se prohraje, když dojde k rozhodnutí. Já jsem mohl vyhrát backloadingu, ale prohrál jsem bitvy v jiných oblastech, ale je třeba se pouštět do těchto bitev. A já jsem byl ministrem ochrany životního prostředí a vždycky jsem aplikoval velice přísně, dokonce nejpřísnější ve španělské historii, Eh, hodnocení dopadů životního prostředí za využívání vědeckých názorů a nikoli v politických rozhodností. Vy jste říkal Tars, o Tarsancu, tento parlament eh, má na stole vyjednávání o biopalivech a tento parlament bude dostatečně svrchovaný, aby rozhodl o těchto tématech. Když tady budeme mít eh, komunitární přístup, eh, komunitární, tak rozhodně jedna vláda nějakého státu nepůjde proti této evropské úrovni. Já budu-li komisařem, tak samozřejmě budu bdít na to, aby byla aplikována tato komunitární norma. A to se může dělat v souladu s normami Světové obchodní organizace, ale v současné době tyto směrnice o biopalivech se nelišují na, nerozlišují na produkty. A... Eh, Mr. David Co- Děkuji, pan David Coburn. Pane dezignovaný komisaři, jako muž, který je stále slavnější za to, že nevěří v intelektuální schopnosti žen. Asi jste rád, že toto portfolio bude svěřeno muži. Můžete mi říci, proč Evropská unie by se měla zavázat ke snížení skleníkových plynů o 40%, když Evropská unie představuje pouze 12% globálních emisí a Spojené království samo o sobě pouze 2%. Souhlasíte eh, se mnou, že tyto plány Eh, spotřebují obrovské prostředky na zmírnění škody a když ve skutečnosti, bez ohledu na to, co děláme se skleníkovými plyny, emise budou narůstat globálně. Eh, každý Číňan eh, nebo Ind chce ledničku nebo Ferrari nebo cokoliv jiného. Rád byste, chtěl byste na to odpovědět? Řečník byl přerušen, omlouváme se. We have a saying in the UK. Well, uh, the time is over. Promiňte, váš čas vypršel, pane kolego. Pane designovaný komisaři, prosím o odpověď. Tak za prvé, nevěříte v klimatické změny, myslíte, že je to zbytečnost, ale můžete mi věřit, že máme velký problém s klimatickými změnami. Musíme snížit o dvě, o dva stupně teplotu. 40% redukce emisí nesouvisí s úrovní emisí, které produkujeme to pouze souvisí s úsilím, které musíme vynaložit, abychom snížili teplotu o 2 e, stupně. Samozřejmě jiní e, to nedělají, ale ve světě musí být vždycky vůdci a Evropská unie je vůdcem e, v boji proti CO2 a my jsme průběžně lídry v tomto ohledu. Počínaje Kodaní a přes všechny samity až po Paříž a musíme přesvědčit ostatní, aby se k nám připojili. Je snadné říci, jiní nic nedělají, nebudeme dělat ani eh, my nic, ale teploty narůstají a eh, může to vyústit v katastrofu. Potřebujeme pevné vedení, abychom přesvědčili Číňany USA, aby eh, se zavázali k pevným cílům. A pak musíme interně vyvíjet nástroje. Protože když vyvineme zelenou technologii, tak budeme konkurenceschopní. Budeme-li konkurenceschopní, tak budeme tvořit nová pracovní místa a překonáme e, krizi. Můžeme vytvořit milion dodatečných uh, pracovních míst díky balíčku do roku 2030. Vaše eh, země patří k těm nejkonkurenceschopnějším eh, v světa. Eh, a právě rozvoj nových technologií, konkurenceschopnost je cesta vpřed. Věřím, že můžeme být vůdci v oblasti zelených technologií. Děkuji, pane komisaři. Dalším je pan Markus Pieper. Děkuji vám, pane Kaněte, za to, že jste tak transparentně a obšírně prohlásil a um, eh, vyplnil vaše deklarace o finančních zájmech. a eh, co se týče eh, kritických kolegů, domnívám se, že je přesvědčí. Já mám ale otázku k tématu energetické efektivity. Celá řada zemí má problémy s tím, aby dodržely ta, aby dodržely cíle, eh, které byly stanoveny. Pane Kaněte, jakým způsobem můžeme pomocí větší flexibilitou a podnětů a pobídek se postarat o to, aby každá země mohla využívat své silné stránky, jak ve využívání energetické efektivnosti, tak ve snižování eh, uhlíkových emisí. Eh, we, we, in order abychom se vyrovnali s těmito interními cíly, Musíme rozložit úsilí na členské státy. Musíme to učinit inteligentně. Musíme vzít v potaz schopnosti, kapacity a situace eh, každé členské země. Musíme být velmi obezřetní při distribuci tohoto úsilí. V rámci ETS to musíme učinit. Tam eh, jsme stanovili benchmarking eh, pro přidělování povolenek podnikům. A tedy musíme brát v potaz i situaci jednotlivých českých eh, zemí. Pokud jde o obnovitelné zdroje, tam nebudeme mít komplexní závazné cíle, ale eh, musíme mít závazky na úrovni členských zemí. To musí být eh, pružné podle kapacit a fyzických možností členských zemí, protože některé členské země mají více potíží eh, eh, vyvíjet obnovitelné zdroje, ale globálně vzato můžeme mít eh, určitý cíl. A kromě toho máme řadu nástrojů. nástrojů. Na, pokud je o energetickou účinnost, můžeme pracovat na úrovni občanů, protože se to týká stavebnictví, vytápění. A to začíná u jednotlivců. Tam stát může také pomoci. Takže eh, myslím, že máme velmi eh, dobré nástroje už eh, i ve směrnici o energetické účinnosti, ve směrnici o ekodesignu a když budeme zavádět také inteligentní měřiče, v oblasti elektřiny a plynu, budeme moci vyvíjet na 200 milionů takovýchto inteligentních měsíčů a to eh, bude určitě prospěšné. Děkuji paní Kaberzoni Ruiz. Děkuji vám, pane předsedo. Pane Kaněte, slova eh, se mohou říkat, ale eh, já jsem žila ve Španělsku a znám z první ruky politiku a Připomínám vám, že jste zapomněl adekvátně vyplnit eh, prohlášení o finančních zájmem, když jste pracoval ve španělském parlamentu. Když jste byl členem španělské vlády, eh, jak se budete dívat na to, když Španělsko nesplní eh, rozhodnutí Evropské komise, protože už tady bylo řečeno, že tady máme neadekvátní propočet. Budete pracovat na nějakých legislativních předpisech pro liberalizaci energie, i když to ve Španělsku vedlo k velice negativního dopadu. Dovolte, abych vám řekl, že ve španělském parlamentu jsem nikdy žádné údaje netajil. Všechno bylo zveřejněno. Mm, a za druhé bych vám rád řekl, že španělská vláda dala podnět pro využívání alternativních zdrojů energie. Vám se to zdá možná divné, ale španělský stát to nemůže ptát, platit. Platí to spotřebitele a to není dobrá politika a vedlo to eh, k finančním ztrátám na 20%. To vám se může zdát rozumné, ale eh, když se musí vydávat peníze z veřejných financí, tak to moc rozumné není je třeba, abychom tady vytvořili společný trh v celé Evropě. Nemilte se, budu-li komisařem, budu aplikovat komunitární právo a komunitární normy. A samozřejmě budu postupovat proti každému státu, který nebude tyto normy plnit ale můžete být klidná. Španělsko v šestna, má 16,1% a mělo to již v roce 2013 a má to být 20% 2020, to znamená, že Španělsko si stojí velice dobře ve srovnání s jinými státy. Ale v případě, že v roce 2020 se nesplní ty cíly, bude třeba zanalizovat proč a za druhé je třeba členským státům poskytnout podporu. Evropská komise tady není proto, aby trestala, ale aby pomáhala při uskutečňování komunitárních cílů. Uh, Není tady o, ale pochyby o tom, že nebude-li někdo plnit cíl a nebude-li to Španělsko, tak bude mít také sankci eh, ze strany Evropské komise, protože to patří do mé oblasti úloh a budu se muset o to starat, pakliže vy mi dáte důvěru. Kolik Děkuji, kolega Ian Duncan, další řečník. Děkuji vám, pane předsedo, pane Kaněty. Asi víte, že Skotsko je důležitým producentem energie, jak eh, vodní, tak i obnovitelné. A určitě si naleznete čas, abyste navštívil Skotsko. Eh, já jsem byl povzbuzen, eh, povzbuzen vaším příslíbem pro severní síť nebo síť v severní moři. Jaký rozpočet hm, proto předvídáte? Pokud jde o fracking, Evropská unie nemá žádnou kompetenci, pokud jde o těžbu, ale e, jaký bude e, e, regulační rámec nebo hodla komise předložit nějaký regulační rámec pro fracking nebo pro těžbu plynu um, do budoucna? Děkuji vám za otázku. Offshoreová síť Severního moře, tato iniciativa je velmi důležitá, protože to může vyřešit velké problémy a zajistit velká a důležitá propojení. Učiním vše, co je v mých silách, abychom podpořili tento projekt. Vím, že zdrojů se nedostává, budu usilovat o revizi víceletých finančních programů, abychom získali další zdroje, ale toto je jedna z priorit a také ty baltské projekty propojení, které jsou také velmi důležité, protože Regionální přístupy a regionální propojení jsou velmi významné. V této chvíli nemáme integrovaný eh, trh eh, s energií, ale musíme ho začít budovat. Počínaje, na, počínaje integrací regionálních trhů a vyvíjet je. Propojováním mm, dospějeme k vytvoření jednotného trhu. Existují již dobré příklady, jako například v Beneluxu a za účasti Francie a Německa, energetické fórum, tam existuje offshoreová síť a pobaltské propojení, ale musíme ještě uplatnit a rozvinout eh, regionální přístup globálně, vynasnažit se propojit různé druhy energie, elektřinu a plyn současně a pak můžeme vyřešit nebo řešit energetický problém eh, lépe. Pokud jde o břidlicový plyn, opakuji, co jsem už řekl. Budu studovat, jak eh, tento systém funguje a schválím legislativu poté, co prověříme, co se stalo v Evropě po těch prvních zkušenostech. Děkuji. Dalším řečníkem chodze Ignacio Faria. Děkuji, pane předsedo. Ve svých písemných odpovědích Evropskému parlamentu eh, jste hovořil o tom, že je třeba, aby eh, sektor dopravy také přispíval ke snížení objemu emitovaných skleníkových plynů. V tuto chvíli ovšem eh, máme velké problémy v oblasti letecké dopravy a námořní dopravy. Sledování, no, plán sledování námořní dopravy je pouze prvotním krokem vpřed a nestanoví žádné cíle ke snížení emisí. Snížení nebo emise z námořní dopravy mají velký dopad na eh, zdraví a klima. Eh, letecká doprava v Evropské unii čelí eh, mezinárodnímu odporu proti obchodu s emisemi. Pane Kanět, chcete zavést ambicioznější kroky ke snížení námořních emisí. Co chcete dělat na mezinárodní úrovni eh, pro to, aby se udělalo něco globálně, aniž by se diskriminovala Evropa? A co blokáda v oblasti eh, eh, letecké dopravy? Čemu by to mělo přispět? Děkuji. Děkuji mnohokrát. Je to nesmírně důležitá otázka, protože veškeré sektory musí přispět k boji proti klimatickým změnám. A pravdou je, že tady máme určité sektory, který, které reagují diferencovaným způsobem. V případě dopravy a letecké dopravy, to, je, to spadá do systému obchodování s emisními povolenkami ETS. Ale pravdou je, že mimo Evropu tady byly s tím problémy a proto regulaci tohoto tématu budeme muset udělat v souvislosti s tím, zda Mezinárodní letecká společnost bude schopná rozvinout nějak ke opatření na globální úrovni. Budou-li schopni na té své schůzi, kterou budou mít v roce 2016, to rozhodnou v tom případě, my bychom to nemuseli regulovat eh, v případě, že nedojde k výsledkům, eh, co se týče globálního opatření ze strany Mezinárodní letecké asociace budeme se muset vrátit eh, k předešlé směrnici a my a vy budeme muset dojít k rozhodnutí, zda ji naplno podpoříme, či zda budeme muset udělat nějaké změny. V každém případě musíme čekat eh, na rok 2016, podle toho, jak rozhodne ten eh, světový či mezinárodní regulační eh, úřad v letecké dopravě. Co se týče námořní dopravy, tady máme podobné téma. Pravdou je, že jsme rozvinuli systém monitoringu, podávání zpráv a verifikací, abychom viděli, co nejvíc kontaminuje, jaké lodě, abychom tady mohli nastavit regule. Ale než se vytvoří nějaká norma, musíme vědět, jak to s těmi emisemi vypadá. A to eh, na dní uplatňování těch norm a zda, pakliže světová námořní organizace neučiní rozhodnutí, budeme to, udělat na regi- budeme to muset udělat na regionální evropské úrovni, ale musíme prostě sledovat, co se děje na úrovni mezinárodních organizací, protože to je světový problém. Děkuji a nyní paní Sedva Pětikajnen. Thank you. Děkuji. Opravte mě, mýlíme se. ale pochopila jsem to tak, že eh, přijímáte silné závazky eh, k boji eh, proti změnám klimatu, které považujete za závažnou hrozbu pro lidstvo, že se chcete silně zasadit o, stabilit, o rezervu stabilizační pro ETS, o funkční systém ETS a o ceny, které by byly efektivní při boji s změnami klimatu. Chcete také podpořit energetické super eh, přenosové sítě a ambiciozní eh, globální eh, cíl v oblasti klimatu, ale ráda bych ještě slyšela několik dalších věcí od vás, protože víme, že používáme už teď 1,5 země koule a tímto směr, směrem bychom spotřebovali více než 4. Bohužel Předseda a přerušuje řečnici. prosím. Pane předsedo. Já nevím, jestli eh, tam, tam padlo nějaké číslo a teď mi není úplně jasné to eh, číslo, o kterém jste hovořil. Otázka je, jak byste pomohl eh, ekologicky eh, přátelskému růstu v Evropě? Děkuji vám mnohokrát, paní poslankyně. Promiňte, řeknu to v angličtině. Máme eh, různé příležitosti pro um, ekologicky uh, příznivé kroky v různých oblastech. Nejdříve máme příležitost hm, v podobě obnovitelných zdrojů energie. Můžeme vytvářet takové obnovitelné zdroje energie v Evropské unii, a, že, a budeme také vytvářet eh, průmyslová odvětví, eh, která je budou využívat eh, díky výzkumu a vývoji. Teď máme zdralé technologie, jako je, je fotovoltaika, ale potom máme další, například zachycování a ukládání uhlíku, CCS což je také oblast, eh, kterou musíme eh, rozvíjet a vytvářet, tak bychom přispěli k nízkouhlíkové ekonomice. A na druhou eh, stranu v energetice máme spoustu příležitostí. Efektivní využívání energii. Musíme řešit spotřebu v budovách, musíme spolupracovat se stavaři. V současné době obnovujeme procento budov ročně. To nestačí. Musíme jít na 2% a to vytvoří také hodně eh, pracovních míst. Eh, když hovoříme o zvyšování efektivity budov, eh, tak to je obrovský zelený růst. Také musíme se posunout směrem k přístrojům, které jsou ekologičtější, pokud jde o spotřebu energie. Máme tady ekodesign mm, a ekoznámku, ekolabel. Eh, můžeme eh, rozvíjet celou řadu dalších oblastí, eh, například lepší spalování, lepší elektrárny. Máme obrovské příležitosti. Máme tam už 4 miliony zaměstnaných, můžeme tam přidat ještě další milion. Můžeme se tímto způsobem měnit od uhlíkové knížk, na nízkou uhlíkovou ekonomiku. Děkuji. A teď paní Simon Bonafer. během slyšení mm, s panem Junkerem padl závazek na investiční fond 300 miliard a my budeme sledovat jeho naplnění co nejpečlivěji, protože Evropa musí pryč od úspor a investovat do oblastí mimo jiné, za které budete vy zodpovědný. Já bych se vás ráda zeptala, jak byste specifikoval těch 300 miliard eur pokud jde o, ty, eh, o to zelená pracovní místa a energetické investice, o kterých jste dnes hovořili, hovořil. Eh, jaké jsou vaše priority, eh, když se budeme snažit dosáhnout efektivního využívání energií a rozvoje obnovitelných zdrojů? A potom technologický rozvoj chytřích přenosových sítí. První věc, kterou bych rád řekl, je, že zaprvé máme velikou příležitost v této nové komisi, abychom využili možnosti investic v oblasti energií a potírání klimatických změn prostřednictvím strukturálních fondů a s komunitárním rozpočtem protože tady je určitý mainstreaming všech opatření takovým způsobem, aby 20 všech opatření eh, které jdou do klimatických změn a energetických cílů, mohou být čerpané právě z těchto prostředků. Ovšem důležité je, aby členské státy využily také možnosti, které skýtají strukturální fondy, aby bylo možno mobilizovat zdroje mobilizovat zdroje pro eh, boje proti klimatickým změnám. A co se týká balíčku 2014 až 2020, první roky nastartování, to je to vlastně rok 2014, procent využívání fondu pro aktivity v potírání klimatických změn je 12%, a teď až tady budou partnerské dohody a až nám začne i ten program s greeningem, tak jistě se toto procento navýší. Dále je třeba pokračovat s Evropskou investiční bankou, aby se hledaly možnosti nového financování eh, evropských obligací a další možnosti financování. Uvnitř toho balíčku 300 miliard eh, energie energetická efektivita musí mít významné místo. A pod dohledem uh, místo předsedkyně komise odpovědnou za, odpovědná za energetické otázky a další kolegové komisaři se budou snažit jistě o mobilizaci těchto fondů. Když se podíváme na Junckerův balíček, na Evropskou investiční banku, mohli bychom dosáhnout kvalitativního skoku v této oblasti. Eh, Děkuji vám a nyní má slovo pan Flavio, ne, promiňte, napřed pan Paul Rubik. Pan Rubik. Děkuji vám, pane předsedo. A chtěl bych srdečně přivítat u nás v Evropském parlamentu pana komisaře a jsem hrdý eh, na to, že zde máme někoho z praxe, které, který eh, přináší sebou eh, tolik fundovaných znalostí. Je dobře mít takové odborníky za komisaře. Mm, mně se jedná o opatření na úrovni produkce a spotřebitelů jak můžeme dále podpořit ochranu spotřebitelů, zejména v soukromých domácnostech, abychom si opět mohli energii dovolit. Právě chudoba dnes hraje roli. Jak vnímáte stupeň decentralizace v zásobování energií? A dovedete si představit, že v kontextu inteligentních technologií přijmete nové iniciativy? Děkuji. Uh, thank you for your question. Děkuji za otázku. Za prvé si myslím, že musíme eh, vyvíjet inteligentní sítě, ale i inteligentní měřiče. A je velmi důležité umístit spotřebitele do eh, centra eh, rozhodování. Je důležité, aby spotřebitel přesně věděl, kolik energie spotřebovává a uměl si to měřit. Tak když eh, spotřebitel se rozhodne vytvářet, generovat vlastní energii. Musíme regulovat eh, tyto systémy výroby energie na eh, nízké úrovni. Chtěl bych přijmout určité iniciativy, jak to provozovat na evropské úrovni, protože každý členský stát má jiný přístup. To je oblast, kde má evropské rozhodování hodnotu, přidanou hodnotu. Musíme regulovat jak si eh, někdo může generovat energii, ale aby byl současně i napojen na síť a aby docházelo k odvodu určitých eh, plateb. My to musíme stanovit. A pak existují skutečně, existuje skutečně fenomén energetické chudoby. Jsou lidé, kteří nemají přístup k energii. Existuje už debata o tomto tématu. E, mezi členskými státy jsou velké rozdíly a je velmi důležité mít e, nebo získat e, celkový obraz věci. Ale skutečně jsou segmenty populace, které mají velký problém a my musíme něco, něco učinit, abychom jim pomohli buď eh, subvencování, dotování lepších eh, izolačních opatření budov, anebo poskytování určitých příspěvků a tak dále. Ale stojí to za přemýšlení a samozřejmě za vývoj určité nové eh, legislativy na celoevropské úrovni. Děkuji vám, pane Kaněte. A nyní má slovo kolega Flavio Zanonato. Děkuji vám, pane předsedo, a Nyní moje otázka poněkud jiná než to, co jsme opakovaně eh, slyšeli. Ještě dlouho nemáme v Evropě integrovaný eh, trh elektřinou. Harmonizace trhu by měla eh, vést ke vzniku pružnějšího a účinnějšího trhu, který bude nabízet lepší služby za nižší ceny, ale zatím k tomu nedošlo. Tady Máme například energetický mix, dále odvětví vodní energie. Energetický mix máme zde už půl století, představuje to 60 celkového objemu elektřiny produkované v Evropě a určitý podíl obnovitelných zdrojů. V Evropě máme nyní také Eh, výrobu vodní elektřiny a ta se různí země od země. Neexistují eh, eh, záruky, že by skutečně došlo k liberalizaci v této oblasti. Co hodlá komise v této věci učinit? Děkuji vám za vaši otázku. Jedna z výsledků, eh, které přinesl třetí energetický balíček, je, že máme nezávislejší regulátory ve všech členských státech a kromě toho, že tady je velice dobrá spolupráce mezi evropskými regulátory, ehm, spějeme k regulaci evropské. Máme tady asociace, které integrují evropské regulátory a máme tady také takové, máme tady také spolupráci správců sítí dosáhneme jistě této harmonizace. Pravdou je, že trh ještě není integrovaný, ale eh, například eh, výroba energie z vody. Tady eh, mají jednotlivé státy své kompetence na evropské úrovni. Je třeba respektovat princip subsidiarity proporcionality a také zásadu efektivní legislativy. A proto sdílím vaše obavy, ale je třeba velice dobře analyzovat, zda evropská legislativa by dala přinadou hodnotu, anebo zda by přinesla větší byrokracii. Máme tady místo předsedkyni, eh, která je pověřena vytvářet dobrou evropskou legislativu a bdít nad tím, aby se dělalo na evropské úrovni to, co se nemůže dělat na úrovni vnitrostátní a nic, o nic víc, o nic méně. Eh, ve vnitřním trhu, integrovaném vnitřním trhu, eh, eh, vnitřní, vnitřní jednotný trh je jasný cílem, protože to by znamenalo lepší konkurenceschopnost. Ale tady je třeba být velice opatrný, musíme respektovat zásadu subsidiarity a bychom eh, postupovali správně. Děkuji vám a dalším řečníkem. Řečnicí je paní Pilar Ajuzo. Děkuji vám, pane předsedo. Pane dezignovaný komisaři, eh, jak již právní výbor prohlásil, nemáte konflikt zájmu a je to kompetentní výbor, aby to mohl prohlásit. Tady je prostě eh, cvik eh, levice, eh, která se velice zajímá o vaši politickou rodinu a opakuje tady stejné žvásty, třeba že my víme, že vy jste kompetentní, ale my bychom měli zhodnotit vaši kompetenci a proto se chci zeptat. Tváří v tvář výzvám, vám Eh, kterým čelí Evropa a ohrožení dodávek plynu v některých zemích Evropy, co by měla dělat energetická politika na Evropě v souvislosti se spoluprácí se zahraničím v nejbližších letech, co je nutné udělat eh, na vnější hranici a jaké nové energetické trasy by se mohly budovat. Děkuji vám mnohokrát. Mým přáním by bylo, abych ten South Stream, čili eh, eh, jižní cesta, by byla uskutečněna, protože tady by to bylo v souladu s evropskou komunitární legislativou. Ale musíme udělat jižní koridor nevyhnutelně musíme vytvářet stimuly, aby soukromý sektor co možná nejrychleji udělal ten druhý koridor, který by zajistil bezpečnost. Ale samozřejmě musíme učinit propojení k pobaltským státům, to je nesmírně důležité, ale musíme také synchronizovat energetický systém pobaltí s evropským, což je velice náročné ale je to nezbytné, abychom zaručili energetickou nezávislost. Musíme také zvyšovat energetické obnovitelné zdroje, abychom byli soběstačnější. To bude velice důležité protože to by znamenalo, že budeme muset kupovat méně. Méně bychom záviseli na dovozu pilu, eh, plynu promiňte, ze zahraničí máme tady také HIPS nebo HAPS na jihu Evropy, ale nemůžeme záviset na jediném produktu či jediném dovozci či dovozci. Musíme zvyšovat, opakuji, naši soběstačnost. Je třeba, abychom sjednotili naše schopnosti nákupu, protože Evropa může být velice mocným nakupujícím energie a já jako komisař, pakliže evropské společnosti vytvoří platformy společného nákupu eh, v rámci Dodržování smluv a pravidel Světové obchodní organizace podpořím taková rozhodnutí. Myslím, že Evropa může velice zlepšit svou pozici. Designate. Děkuji, pane designovaný komisaři. Nyní má slovo paní Jete Guteland. Děkuji vám. Rada bych začala vaším portfoliem. Vy byste měl stát v čele eh, rezortu pro eh, eh, klima a energetiku. Hovořili jsme již o e, cílech snížení emisí. Nyní bychom měli hovořit také o bezpečnosti. Budete usilovat o e, závazné cíle i pro členské státy, pokud jde o účinnější využití energie a obnovitelných zdrojů. Hovořili jsme také o námořních otázkách Ehm, budete ehm, e, svádět boj za pokrok, protože e, zatím jste byli, byl poněkud pasivní v odpovědích. E, říkal jste, že Evropa musí vést v oblasti obchodu. My všichni bychom měli vést mnoho žen a Pardon, řečník byl přerušen, řečnice byla přerušena. Uvidíme, začnou námořní politikou. Problém námořní politiky je, že musíme rozpoznat, jaké jsou emise, než vypracujeme nějakou normativu, která bude stanovovat stropy kontrolu. Musíme zanalizovat, jaké emise jsou, čili teď Evropská unie má inteligentní systém monitoringu podávání zpráv a je třeba ověřit toto všechno a zhodnotit to. Až to bude zhodnoceno, budeme mít možnost eh, tvořit nějaké normy, ale protože eh, emise z námořní dopravy jsou globální záležitosti, je třeba, aby tady byla také globální norma, eh, kterou budou respektovat lodě a proto Mezinárodní námořní organizace která má zkratku IMU, na svém příštím zasedání uvidíme, zda dojde k rozhodnutí na jejich úrovni. Když nedojde k rozhodnutí na jejich globální úrovni, budeme muset udělat rozhodnutí my na evropské úrovni. Za druhé, co se týče cílů bezpečnosti, já co se týče bezpečnosti dodávek, chci spolupracovat tak, aby všechny země měly zabezpečené dodávky. Teď máme problém díky konfliktu na geopolitickému konfliktu na Rusko-Ukrajině máme zcela jednoznačný problém, ale nestabilita kolem středozemního moře může způsobit jiné potíže. Musíme rozvíjet systémy interkonexí, abychom tady měli uh, koridory a systémy, které budou moci proudit oběma směry. Evropa se musí stát konkurenceschopná v globálním světě. Děkuji paní Firkunen. Čeman. Děkuji, pane předsedo. Eh, pane Kaněte, jak víme, v tuto chvíli eh, debata o rozhodování o klimatických změnách a energetice eh, byla rozdělena do dvou různých rezortů klimatická a energetická politika chyběla a v Evropské unii. Chyběl jí ten pohled celostní, ale ty dvě věci nelze oddělovat tak, abychom mohli se postarat o konkurenceschopnost Evropské unie. Musíme zajistit podnikům přístup k cenově dostupné, ale přesto ekologické energii v eh, Junkrově komisi eh, byla energetika a klima spojena do vašeho eh, portfolia, aby se vyřešil tento problém. Komise začne pracovat už v listopadu a pane Kaněte, vy jste už naznačil, jak je důležitý zelený růst a pracovní místa. Já bych se ráda zeptala, co budou další kroky, které přijmete? Já se omlouvám, říká pan předseda a přerušuje řečnici. Prosím. Ne. Ne, tak eh, byly to další, eh, otázka byla na další eh, kroky k zelenému růstu. V Evropské unii musíme mít jistotu pravidel, která se budou uplatňovat aby investoři investovali do uh, průmyslu, do techniky, uh, do nějakých projektů, musí eh, vědět, jaká pravidla se budou uplatňovat. Čili jakmile na radě v říjnu bude schválen balíček na rok 2030, musíme rozvinout se spolupráci s parlamentem a já budu velice zapojen do toho dialogu s vámi, vytvořit pravidla, tak abychom viděli, jak vytvořit ETS, jaké změny dát do eh, směrnice o energetické, efektivním využívání energií, jak změnit ETS, jak změnit nový systém eh, řízení, tak aby všichni eh, po celém světě věděli brzy, jaká bude budoucnost, jaká budou pravidla. A také chceme zařadit eh, politiku klimatických změn do strukturálních fondů. Podíváte-li se na strukturování eh, Junckerova balíčku, tak uvidíte, že, jsme, že jdeme správným směrem. Lidé budou vědět, že budeme moci investovat v řadě oblastí. Ať už to bude, eh, budou obnovitelné energie nebo efektivita využívání energií. Potom přijde zelený růst Myslím si, že tady přece máme obrovskou příležitost. Budeme-li opravdu eh, eh, v čele eh, rozvoje nízkouhlíkové energetiky, zeleného růstu, tak budeme první, protože svět bude následovat po nás. Nesmíme vést jenom v Paříži, ale i někde jinde. Děkuji. Vážení kolegové, já se omlouvám, já vás musím zastavovat, když končí čas, to nemůžu měnit jinak. A teď bude hovořit Teresa Griffin. Děkuji. Pane designovaný komisaři, i když jste nedávno eh, prodal eh, své podíly v ropných společnostech, byl jste šéfem těchto firm, vytvořil jste síť a vytvořil jste si silné vazby eh, s ropným průmyslem. Vzhledem k tomuto, jak chcete být objektivní ohledně své role v ropném průmyslu? A za druhé, Eh, v řadě eh, částí Evropy eh, rostoucí účty za energie stále více tlačí na chudé a zranitelné členy společnosti. Žádný občan by neměl být nucen, aby si zvolil mezi topením a jídlem. Vy jste se to dotknul, ale jaké konkrétní návrhy předložíte jako komisař k řešení energetické chudoby? A závěrem bych se zeptala na Eh, to, abyste vysvětlil, eh, eh, jak je těžké debatovat debatovat mezi muži a ženami a uvedl jste, jak jsou muži intelektuálně nadřazení. nemám problém debatovat s ženami, vidíte to dnes odpoledne. Já jsem řekl, že ta moje připomínka v minulosti byla chybou a omluvil jsem se za ní, byla to chyba a omluvil jsem se. A k těm vašim velmi relevantním otázkám. Já jsem byl eh, vlastníkem těch nejznámějších akcí v historii Evropy, tak malých a tak slavných. Ale tehdy já jsem eh, patřil do skupiny eh, pro zelený růst. Byl jsem pro zelenou energetiku. Čili taková byla moje eh, pozice. Byl jsem pro ambiciozní klimatické cíle. Podporoval jsem eh, čistou energii a dělal jsem to v minulosti, budu to dělat do budoucna. Není tam konflikt zájmu a pokud tam byl nějaký eh, drobný konflikt, tak tady máme kodex chování pro komisaře a tam je jasně řečeno, co se má dělat a já se toho budu držet. A potom vaše důležitá otázka k zranitelným spotřebitelům, to je velmi důležité. Eh, byly podniknuty snahy o společnou definici a přístup. A v tuto chvíli se bavíme, jak tedy eh, k tomu přistoupit v energetické politice a v různých jiných eh, sociálních politikách. Nejlepší přístup je jsou ty inteligentní měřiče, eh, tak aby eh, ti lidé mohli eh, spotřebovat za lepší ceny, potom lepší budovy, tak aby ty budovy nebyly tak drahé a také upřednostňovat deprivovanou populaci nebo při obnovování budov ze státní podporu. A vždycky tady bude nějaký eh, segment populace, který bude mít velký problém a který bude potřebovat eh, podporu. A ta podpora eh, podle té se budeme poměřovat, protože je to opravdu velice důležitá věc. Paní Francova Grostet. Děkuji vám mnohokrát. Žena, kterou jsem, si říká, že předseda Juncker měl své důvody, aby vás jmenoval, protože vy ovládáte naprosto téma, která náleží k vašemu portfolium. Já si velice vážím vaší vůle, která ukazuje vaší odhodlanost spolupracovat s Evropským parlamentem a musím říci, že v předchozích slyšení jsme nevždy měli ten dojem, že tady máme někoho tak kompetentního, jako jste máte vy ve vašem portfoliu. Pane designovaný komisaři, v nízkouhlíkové ekonomice eh, zachycování a skladování uhlíku hraje velikou roli. Bohužel do roku 2014 Evropská komise rozhodla věnovat pouze 300 milionů euro jednomu jedinému projektu eh, věnovánu CCS. Eh, počítáte s tím, že byste to rozvíjeli dál? A co se týče, už končím, obnovitelných energií, nikdy jste nehovořil o skladování energie, která je velice, což je také velice důležité. Let's, uh, I think that the problem of, uh... Myslím, že problém ukládání a skladování uhlíku, nebo zachycování a skladování uhlíku je velmi důležitý, protože ten bude přítomný uh, ještě v našem energetickém mixu za hodně dlouhou dobu. Eh, uhlík a černé uhlí jsou velice důležité. A země, které používají autochtonní zdroje energie, eh, tak tam je třeba eh, rozvinout ukládání a zachycování uhlíku. Zatím to ještě není zralé na tržní fázi. Je pravda, že šest programů, které podporují toto, A um, no, každopádně jsou tady eh, čtyři eh, eh, které jsou, které, které, které, které zatím nevyšly, respektive takhle dva nevyšly úplně a čtyři jsou zatím na cestě, ještě se podporuje několik dalších. Máme tady projekt, který dostal 300 milionů eur. A je pravda, že máme členské státy, které podporují tento projekt celkově, zejména eh, Velká Británie, podporuje eh, tyto projekty. Čili já bych se zavázal eh, k podpoře těchto projektů, výzkum těchto mm, a rozvoj těchto projektů a mobilizovat finanční prostředky na tyto projekty. A potom, pokud jde o ukládání energií, to je poměrně nákladný eh, postup, ale jsou v Evropské unii některé projekty, které jsou eh, velice důležité. Eh, například ukládání energie v bateriích. To by může být velice užitečné a měli bychom se tím dále zabývat. Ale ty technologie zatím nejsou připravené. Děkuji, Jo Jedna politická, jedna osobní otázka, pane Kaněte. Vy jste několikrát řekl, že budete jako komisař neutrální vůči zdrojům energie, frekování, eh, těžbě a tak dále. Eh, jako eh, komisař pro energetiku je to správné, možná, ale jako komisař pro klimatické změny je to nesprávné. Chce-li být Evropská unie vzorem, tak musíte se odpoutat od fosilních paliv. Tudíž existuje tady určitý střed zájmu a e, já už tuším, že se budete muset postavit e, na špatnou stranu, když bude tlak lobbystů příliš silný. A ještě jedna politická podotázka. Vy jste se zmínil eh, etické, o etickém kodexu eh, a řekl jste, že musíte být nezávislí rodině i osobně na určitých zájmech. Je pravdou, že váš švagr má akciové podíly v ropném průmyslu a požádal byste ho, pokud by to bylo pravda, aby vás předseda Juncker zprostil funkce komisaře. Děkuji, čas vypršel, pane dezignovaný komisaři, prosím o odpověď. Pane Leinene, když jsem hovořil o jaderné, jaderné energetice a o frackingu, tak jsem eh, řekl jasně, moje povinnost je och, zabezpečit jadernou bezpečnost eh, a zaručit Evropanům eh, nejvyšší možnou bezpečnost. Pokud jde o fracking, je to obce pro členský stát, komise dá doporučení, bude-li zapotřebí můžeme stanovit různá pravidla, bude-li to zapotřebí a pokud jde o střed zájmu. Budu zcela transparentní, můžete se podívat na eh, moje webové stránky, budu-li potvrzen komisařem. Veškerá jednání eh, se všemi osobami, podniky, lobbysty, tam mm, mm, mm, bude o tom eh, informace, vždy budu naprosto transparentní a já jsem vám řekl, co jsem vám řekl. Své akcie jsem prodal, i když nedocházelo ke střetu zájmu, protože jsem řekl, že se jednalo o logistickou eh, firmu eh, skladování. Ani moje manželka, ani mý synové, ani já nemáme jedinou akci v žádném podniku a já budu pracovat v zájmu Evropanu, budu vyvíjet čisté energetické technologie a pokud jde o uhlík, mám starosti, protože jsou zde země jako Polsko, která má skutečný problém. Tam musíme skutečně vyvinout eh, zásobníky pro zachytávání, eh, pro zachycování eh, uhlíku. a proto budu podporovat i nejúčinnější technologie, protože my z jednoho dne na druhý nezměníme energetický mix. V budoucnu bude uhlík velmi důležitý pro Evropskou unii. Máme ještě dlouhou cestu před sebou k obnovitelným a čistým zdrojům a do té doby mm, budu bdít nad správnou legislativou, abychom zajistili eh, maximálně bezpečná eh, eh, opatření a standardy. Děkuji. A poslední otázku položí kolega Herbert Royal. Oproti obecnému mění tady nestojí zástupce ropného průmyslu, ale zástupce úspěšného malého podniku, kde by měl vzniknout na evropské úrovni konflikt zájmu, ale přesto správně podíl své podíly prodala jeho žena i jeho syn. Podle našich pravidel by jeho syn to vůbec byl nemusel prodávat. A teď tady budete mluvit o mamince, babe, dědečkovi, švagrovi a ještě o někom. Myslím si, že se o to poněkud přehání a rozhodně to vůbec neodpovídá správnosti a korektnosti. Za druhé, jsou to dvě otázky, na které bych rád slyšel odpověď. Pane komisaři, jakým způsobem chcete, a to se mi líbilo, provozovat. Klimatickou politiku vždycky prokázal, co umíte, jak chcete zabezpečit bezpečnost dodávek, konkurenceschopnost a co může udělat komisař při hrozbě eh, zastavení dodávek plynu z Ruska. Děkuji vám, pane komisaři designovaný. First of all... Děkuji, pane Royli. Od konce. V letě proběhly velmi důležité zátěžové testy v Evropě v důsledku eh, ukrajinské krize, abychom mohli vypracovat určité hypotézy v případě eh, zastavení dodávek eh, z Ruska. Spolupráce tok opačným směrem nebo oběma směry. Různé inteligentní systémy mohou pomoci v budoucnu, ale musíme diverzifikovat naše e, zdroje dodávek, musíme dobudovat jižní koridor, musíme e, vyvinout e, lepší facility a centra, ložiska respektive sklady pro eh, zemní plyn a tak dále. Ale do té doby eh, musíme skutečně mm, eh, poskytovat například ještě i mm, emisní povolenky a tak dále. Musíme vytvořit dobře fungující interní trh, to znamená trh, kde bude absolutně volná soutěž a kde ceny budou prakticky stejné musíme diverzifikovat zdroje a pak budeme účinnější ve spotřebě energie a budeme mít i lepší bezpečnost dodávek. Jsem si jist, že Evropská unie je schopna vyvíjet nové technologie, také systémy pro zachycování a skladování uhlíku. Budeme schopni vyvíjet nové obnovitelné, kromě těch vyzrálých zdrojů, které již máme a budeme velmi konkurenceschopní. A tento zelený růst je i velká příležitost pro vůbec rozvoj průmyslu v Evropské unii. Děkuji vám mnohokrát, pane designovaný komisaři, za vaše odpovědi. Nyní jsme vlastně uzavřeli eh, debatu eh, v rámci tohoto slyšení a můžeme přistoupit ke stručnému závěrečnému proslovu. Pane komisaři, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, děkuji mnohokrát všem dámám, poslankyním a pánům poslancům, kteří se účastnili tohoto slyšení. Všem vám velice děkuji za vaše otázky, bez výjimky. Snažil jsem se odpovědět na ně eh, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Mohu vám zaručit, že mám dostatek nadšení a dostatek vůle pro to, abych rozvíjel kompetence, které mi určil jako dezignovanému komisaři předseda komise pan Juncker. Já jsem skutečně pevně přesvědčen o tom, že musíme bojovat proti klimatickým změnám. Opravdu si myslím, že Evropa může mít lídrem v oblasti vytváření zelených zelených pracovních příležitostí. A skutečně se domnívám, že můžeme mm, uzavírat takové obchodní dohody, které nám umožňují spolupracovat s ostatními státy, ale na evropské úrovni. A nakonec pevně jsem přesvědčen o tom, že my Evropané jsme schopni mít naprosto propojené energetické sítě a jednotný vnitřní trh, který bude transparentně fungovat a abych se tomu mohu věnovat, budu počítat s koordinací místo předsedkyně Komise pro energetiku s místo předsedkou nebo místo předsedkyní Komise pro sociální záležitosti a se zbytkem ostatních komisařů v kolegiu komisařů. Ale kromě toho, dámy a pánové, velice rád bych počítal se spoluprácí Evropského parlamentu a moje disponibilita je absolutní, protože mám zkušenost 13 letou, seděl jsem v těch lavicích, ve kterých sedíte vy. Vždycky, když jsem seděl v těchto lavicích, vyžadoval jsem spolupráci a dáte-li mi vaši důvěru, tak je na čase, abych já vrátil stejnou formou, abych byl také permanentně k dispozici parlamentu, jako jsem to vyžadoval, když jsem byl poslancem já. Vždycky vás budu informovat. Chci se zavázat k tomu, že eh, iniciuji zpracování velice seriózních hodnocení dopadu jak z hospodářského, tak ze sociálního a ekologického hlediska. Chci, aby konzultování s občany bylo trvalým, konstantním a seriózním, ale především si přeji, aby Parlament byl účasten procesu vypracovávání projektu, které předloží a navrhne komise už od počátku. Takovým způsobem, abychom mohli jít ruku v ruce v hledání významných kompromisů, protože naše výzvy jsou velmi komplikované. Musíme být lídry v klimatických změnách. Musíme hovořit jedním jediným hlasem na samitech klimatických. Musíme vyjednávat s jedním jediným hlasem. I když budeme kupovat paliva, musíme ukázat, že Evropa je více než jenom součet 28 států a můžeme to udělat. Eh, zavazuji se k tomu, že to udělám mám podporu dvou vynikajících generálních ředitelství, dvou výborných výborů. Je to výbor eh, ITRE a ENVY máme vynikající eh, funkcionáře v Evropské unii, nejlepší eh, kapacita inteligentně v Evropské unii. Musíme koordinovaným způsobem spolupracovat. Vím, že někteří z vás mají výhrady na základě eh, mé profesní dráhy. Ale myslím si, že můžeme spolupracovat rovnovážným způsobem, abychom vždycky si kladli ctižádostivé cíle a skutečně jsem přesvědčen o to, že dojdeli k této významné spolupráci, budeme schopni uh, Eh, dodávat správné odpovědi na výzvy, kterým Evropská unie čelí. Budoucí výzvy a budoucí generace si zaslouží eh, životní prostředí, které bude zachováno, ne abychom jim předali zničené životní prostředí tím, že jsme zůstali pasivní ale našich 28 milionů nezaměstnaných vyžaduje konkurenceschopný evropský průmysl a hospodářský růst. Vyžadují, aby naše ekologické normy doprovázely tento růst a proto eh, tato obtížná rovnováha, která není snadná a já si uvědomuji výzvu, které čelím, to by, na tom bych rád pracoval s vámi a rád bych to, já bych to zaručil rád v, ve spolupráci s vámi se všemi. Proto dáte-li mi vy vaši důvěru, dávám se k dispozici všem a všem děkuji za to, že jste se účastnili tohoto slyšení. Uh, Děkuji vám, pane komisaři. Kolegové, máme ještě pro vás eh, několik informací. Požádám kolegu Laviu um, o informace pro uh, výbor NV. Děkuji vám. Děkuji Jiří. Já bych chtěl především poděkovat všem poslancům a také designovanému komisaři za otázky a odpovědi, které byly poskytnuty eh, eh, je eh, zjevné, že koordinátoři výboru Envy se sejdou na společné zasedání od 10 do 11.30 zítra a pak od 11.30 do 12 budeme e, společně zasedat s koordinátory e, výboru pro životní prostředí a e, průmyslu. Společně já děkuji ještě jednou srdečně a nyní má slovo pan Buzek. Děkuji. Nyní informace pro výbor ITRE, setkání koordinátorů, to jste už slyšeli, ale to nejdůležitější je příští slyšení 13.30 eh, odpoledne. Chci ještě poděkovat Evropskému veřejnému mínění, které nás sleduje na parlamentních stránkách. Děkuji vám všem přítomným a děkuji dezignovanému komisaři. Děkuji.